Dobré odpoledne. Vítám zde naše hosty, milé hosty. Máme to potěšení zde přivítat významné osobnosti a experty, kteří se zúčastnili tohoto veřejného slyšení, jež je pořádano společně s naším přítelem a kolegou Antoniem Pancerim. Ohledně eh, toho, jak eh, upevnit vztahy, sousedské vztahy eh, s Marokem. Máme tu pana Landaburu, který mezi nás přijel už v září, předtím než se ujal nové významné funkce, eh, to je eh, vedoucí delegace Evropské komise v Maroku. A já bych chtěl tedy zdůraznit, že to je nový, eh, nový název a Teď se změnil tento název, jmenuje se to vedoucí delegace Evropské unie, po té, co vstoupil v platnost Lisabonská smlouva. Pak je to Josef Amrani, to generální tajemník Ministerstva zahraničních věcí Maroka, který vyjednával a osobně se účastní těchto vyjednávání za stranu Maroka. A pak tu máme ještě pana Ivana Martina, který je ředitelem výzkumného eh, střediska eh, mezinárodních studií. A my teď eh, chceme zjistit, do jaké míry tedy postoupily tyto eh, vztahy eh, s Marokem, do jaké míry jejich status Marockého království tedy pokročil. Já bych chtěl tedy upřesnit cíle a obsah dnešního slyšení. Už nějakou dobu jsme sledovali v zemích politiky sousedství, že aktivně a pozitivně reagují na politické vztahy, na privilegované politické vztahy. Tyto různé iniciativy zaměřené na přiblížení se týkají tedy konkrétních vztahů. Samozřejmě, že jsou velice důležité, protože se jedná o partnerské vztahy mezi Evropskou unii a těmito státy a jedná se také o určitou laboratoř ve které eh, Evropská unie buduje a rozšiřuje eh, vztahy, které se poněkud liší od těch dřívějších vztahů, které se týkaly pouze tedy přibližování a rozšíření. A eh, Maroko má tedy výsadní postavení, které získalo před rokem. Izrael v té době také získal posilní statut, ale v pak tento postup byl přerušen kvůli eh, konfliktu v Gáze a v nás, eh, následujícím důsledkům. Také Egypt, Jordánsko, Tunisko také formulovali žádost o přiblížení se. V tomto kontextu často se zmiňuje slovo posílené partnerství. Proto nám připadalo správné zorganizovat tuto dnešní diskuzi o e, významném vývoji poslední doby a společně s našimi významnými hosty chceme hovořit o tom, jak tyto vztahy nadále prohlubovat, jakými politikami a e, ve spojení s jakými e, komunitárními institucemi. Také bych rád zmínil přímo konkrétně úsilí našeho Evropského parlamentu ve vztazích s našimi sousedskými zeměmi. Doposud nedošlo ke konzultacím s komisí a radou. A my jsme si tedy zvolili Maroko, to, že začneme Marokem, protože právě e, ve vztahu s, Maroka, e, s Marokem se můžeme z mnohého poučit. A teď už předám slovo panu Landaburovi a dalším expertům. Prosím, dodržte desetiminutovou řečnickou dobu, abychom měli dost prostoru pro diskuzi. Děkuji a předává vám slovo, pane Landaburu. Eh, Děkuji, pane eh, předsedo, dámy a pánové poslanci. Dnešní den je velice významný pro eh, zahraniční politiku Evropské unie, protože, jak dobře víte, dnes vstupuje v platnost Lisabonská smlouva. A to především z hlediska zahraniční politiky. Čili delegace Evropské komise, kterých je 130 eh, ve světě, se dnešním dnem stávají delegacemi, zastoupeními eh, Evropské unie, mají rozšířené kompetence, protože druhý pilíř eh, zahraniční a bezpečnostní politiky vlastně se stává také součástí jejich aktivita a eh, ve všech zemích, kde působí eh, a tím vlastně toto nahrazuje ta půlroční předsednictví, která přece jenom neodpovídala potřebám kontinuity zahraniční politiky. Nemáme příliš mnoho času a e, já bych tady rád e, řekl, jak e, interpretuji ten pokročilý statut takzvaný. Co, co ono to znamená? Je potřeba říci, že Eh, dohoda mezi Evropskou unii a Marokem o výsadním postavení odpovídá eh, ekonomickému a politickému vývoji v Maroku. A eh, ten byl takový, že skutečně byl zaznamenán hmatatelný pokrok, čímž můžeme říci, že došlo k aplikaci asociační dohody za vynikajících podmínek, takže se zaprvé zlepšila situace eh, jak politická, tak demokratická a eh, za druhé mm, byly nastartovány ekonomické reformy za účelem modernizace Maroka a jeho přiblížení k Evropě. Čili když se hovoří o výsadním postavení, jedná se za, především o uznání e, určitého pokroku a nějaké silné tendence e, ve vývoji e, Maroka jaksi, a její uznání Evropskou unii tedy. Za druhé, pokud by to výsadní postavení nemělo Eh, jasný, hluboký cíl a neobsahovalo závazek ze strany eh, marockého království, eh, bylo by to něco jiného, ale marocké království samo určilo diplomatickou strategii takovou, aby dosáhlo tedy tohoto výsadního postavení. Čili musíme konstatovat, že Maroko pro nás znamená souseda, který se silným a definitivním způsobem zavazuje přibližovat Evropě. A to znamená jakýsi kompromis, to znamená realizovat reformy, které umožní Maroku přizpůsobit se těm pravidlům, která nás inspirují v Evropské unii. Je to tedy závazek a vize určité modernizace státu a e, odpovídá to určité zahraniční strategii, o níž e, bude hovořit pan Amraoui e, daleko podrobněji. Čili jedná se o uznání eh, pokroku zaznamenaného Marokem a to vedlo v říjnu 2008 k podpisu konkrétního závazku jakési cestovní mapy, která eh, vlastně stanoví tempo eh, cesty, která vede k cíli. A Eh, je to politika, která je součástí politiky sousedství Evropské unie, je to nástroj přiblížení a realizace tohoto cíle. Takže abych to shrnul, tato cestovní mapa tam musíme především um, vést jaksi politické vztahy. V, v březnu proběhne eh, eh, v Grenadě eh, první summit Evropské unie a Maroka. Je třeba zlepšit také dialog mezi Evropskou unii a Marokem, tak aby se nejenom hovořilo o bilaterálních tématech, ale také v rámci toho politického dialogu, aby tedy byla uh, Eh, řeč o všech regionálních a světových eh, témat, eh, kde Maroko i Evropská unie by měly vyvíjet společné úsilí, ať už se jedná o globalizaci nebo ekonomickou krizi a podobně. To jsou situace, které nás vedou k řešení témat, která přesahují naše bilaterální vztahy. Potom Eh, je tu také otázka společných hodnot, které vedou k určitým normám, které nám umožní urychlit naší práci. Na politické úrovni Maroko se zavázalo přiblížit se Radě Evropy a, jak víte, v Radě Evropy je řada otázek, které jsou součástí politiky Evropské unie a je potřeba, aby Maroko jaksi projevilo svůj zájem přiblížit se eh, k Radě Evropy, především v oblasti ochrany lidských práv. A je potřeba také realizovat veškerá rozhodnutí, která umožní tedy přiblížení k ekonomickým a sociálním normám Evropské unie. Jinými slovy, jde o to stanovit do budoucna určité tempo eh, postupné integrace Maroka do vnitřního trhu. To je významný cíl, který odpovídá podstatě tomu, co dělají e, kandidátské země, které tedy mají tu perspektivu budoucího vstupu, což v tomto případě tak není. Maroko e, jak si dobrovolně přistupuje k tomuto procesu, dobře ví, že nevstoupí do Unie, ale pro e, svoji modernizaci se Maroko potřebuje přiblížit ke komunitárnímu aky. Hm. Jak vypadá situace za poslední rok? Eh, můžeme říci, že jsme zaznamenali velký politický pokrok, spolupracujeme také na půdě OSN, spolupracujeme eh, také v Radě pro lidská práva Eh, funguje tady proces přiblížení k Radě Evropy. Eh, zatím jsme nezaznamenali takové pokroky v obchodní oblasti, ačkoliv už eh, velmi brzy asi bude uzavřena dohoda o spolupráci v oblasti zemědělství, ale v případě služeb ještě bude potřeba odvést mnoho práce. Co se týče regulační konvergence, tady zatím ještě nebyla, nebyly definovány závazky Maroka, aby bylo možno hovořit o přiblížení. Vypracovali jsme s marockými kolegy dokument, eh, který představuje detailnější analýzu. Já tady nemám čas tento dokument popisovat a analyzovat přijatá opatření. A jaké výzvy nás teď čekají? Myslím si, že je potřeba především dokončit jednání o ekonomických otázkách. A na základě toho Eh, dospět k obchodní dohodě, která by měla náročnější cíle. To znamená eh, přiblížit vlastně ty ekonomické subjekty a integrovat Maroko do vnitřního trhu. To by byl takový první úkol a uvidíme, co nás čeká v následujících měsících. Nicméně eh, kredit výsadního postavení závisí na naší schopnosti v následujících měsících dokončit stávající jednání a e, potom e, počítat, e, potom připravit zase náročnější, ambicioznější cíle. Další výzva, která je součástí vlastně tohoto programu, je program regulační konvergence nebo legislativní konvergence. Marečtí kolegové v těchto týdnech budou muset stanovit do jaké úrovně chtějí tedy eh, postupovat a ve kterých oblastech, ať už se jedná o hospodářskou soutěž, o, o tu či onu eh, legislativu a potom tedy je potřeba stanovit harmonogram eh, takových jaksi eh, monitorování vývoje, aby bylo možno eh, konstatovat, kde došlo k pokroku, kde nikoli a na základě toho potom bude možno objektivně hodnotit situaci. A o to se pokusíme v následujících měsících. Domníváme se, že toho lze dosáhnout. Samozřejmě to bude vyžadovat mnoho úsilí ze strany marocké vlády a marockých státních orgánů, ale už jsem dva měsíce v Maroku a jsem naprosto pevně přesvědčen o angažovanosti marocké vlády a její vůli Eh, aby eh, toto výsadní postavení jaksi skutečně vstoupilo v život. A je, na, je jasné, že pokud toto úsilí bude korunováno úspěchem, pak vznikne vlastně eh, jakási přidaná hodnota asociační dohody. Dnes Maroko je jediná země, se kterou máme tuto dohodu o mm, výsadním postavení. Je to politický závazek, který se projevuje konkrétními cíly, které by vedly k tomu, že Maroko a Evropská unie budou schopni lépe vést dialog, lépe se rozvíjet a eh, stát se jaksi spojenci v řešení krizí, kterým musíme všichni čelit eh, a mimo jiné tedy krizi eh, na Blízkém východě. Pokud jak si se e, nám ta práce bude dařit a pokud marocká vláda jak si bude úspěšná, e, tak budeme e, mít jak si kolem sebe dobré sousedství. Předám slovo panu Jusufu Amranimu, což je generální tajemník Ministerstva zahraničí věcí Marockého království. Děkuji vám. Pane předsedo, především tedy bych chtěl poděkovat za pozvání na toto veřejné slyšení s Evropským parlamentem. Pro nás je opravdu velice důležité zde eh, moci být přítomní a jednat s vámi. Vztahy mezi Marokem a Evropskou unii jsou nesmírně důležité ze strategického hlediska. Maroko Od počátku integračního procesu Evropské unie vždy usilovalo o stále prohlubování vztahů s Evropskou unii a Maroko, jak už jste také říkal vy, pane předsedo. Ehm, Maroko bylo také chápáno jako jakýsi privilegovaný partner Evropskou unii v tomto ehm, středomorském prostoru. Dnes tedy Toto je pro nás důvodem k uspokojení. Spolupráce Maroka s Evropou je pro naši vládu prioritou. Je to nicméně příležitost k tomu, abychom rozvinuli skutečně modelové vztahy. 13. října tohoto roku Maroko zahájilo novou etapu spolupráce s Evropskou unii, což bylo umožněno díky přijetí dokumentu, který je takovou cestovní mapou a který obsahuje hlavní cíle obou dvou zúčastněných stran. A to ve všech možných rozměrech, které obě dvě strany zajímají. Nebude to snadné takto v deseti minutách všechno eh, schrnout. Rád bych se zmínil o několika aspektech tohoto procesu, eh, které nám umožnily eh, takto prohloubit naše partnerství. A pak se budu věnovat tedy podstatou, cíly tohoto výsadního statusu a také budu hovořit o budoucích perspektivách. Stručně. Vždy jsme pracovali takovým způsobem, abychom prohlubovali naší spolupráci s Evropskou unii. Vždy v duchu římských smluv. A to se také jasně odrazilo v obchodní dohodě, kterou jsme podepsali už v roce 1969. Také jsme podepsali globálnější eh, dohodu o spolupráci v roce 1976 více jak devět let poté, co jsme přijali asociační dohodu a více jak pět let po přijetí akčního plánu se stalo vlastně normální nebo každodenní skutečností, že se naše spolupráce začala rozvíjet v konkrétnějším rámci. A to také nám dovolilo více se otevřít eh, asociačnímu rámci. A jak už bylo řečeno, ano, je to samozřejmě zájem Maroka, ale také je to zájmem Evropské unie. My jsme se vždy vyjadřovali takovým způsobem, že chceme prohlubovat naší spolupráci, chceme, aby naše spolupráce byla ambicioznější. A je to také z toho důvodu, že jsme velmi eh, strategicky umístění pouze 14 kilometrů od evropského kontinentu. Co se týče investičních možností v Maroku, tak ty jsou stejné jako v Evropě. Hospodářství naší země odpovídá mástřickým kritériím. Máme silnou a stabilní ekonomii a provádíme samozřejmě také dalekosáhlé reformy. Rád bych také ještě řekl jednu věc. Evropa evropská politika sousedství z roku 2003 a fakt, že Maroko bylo jedním z prvních států, který, který byl podporován a fakt, že jsme se tedy stali E, součástí toho prohloubeného, e, té prohloubené spolupráce je znamení toho, že Maroko je pro Evropskou unii zajímavé a z toho důvodu také Maroko dále a stále zásadně prosazovalo kýžené reformy. Takže co jsme konkretizovali? Konkrétně jsme stanovil naší ambici a také náš strategický plán. My samozřejmě potřebujeme Evropu a chceme se k Evropě přiblížit. A od Evropy jsme již obdrželi hodně podpory i v souvislosti s námi vypracovanými strategickými plány. Také jsme dostali podporu eh, v našich modernizačních procesech. Já teď nebudu eh, hovořit příliš do detailu eh, o těchto reformách, ale chci říct jednu věc. Pro Maroko ještě předtím, než začala nebo začnu vyjednávání, tak jsme vždy připraveni hledat spolupráci se všemi politickými hnutími v Maroku, se všemi nevládními organizacemi. Jsme proto, abychom postupovali společnými silami, integrovaným způsobem a abychom měli podporu jak eh, našich institucí, politiků, tak i našich nevládních organizací. Chceme také podporovat tu stejnou dynamiku ve spolupráci s našimi s našimi evropskými partnery. A to také eh, se eh, potvrdilo v dohodě, kterou jsme podepsali 3. srpna eh, roku 2008. Tento politický statut samozřejmě má nebo bere na zřetel jak ekonomickou, politickou, tak i sociální, e, sociální dimenzi. A proč potřebujeme ten prohlubený statut? Protože Maroko dosáhlo větší dynamiky nebo e, lepší dynamiky ve své spolupráci s Evropskou unii a proto potřebujeme konkrétnější a rozsáhlejší rámec pro naši spolupráci už eh, máme spoustu zajímavých eh, zkušeností s Evropskou unii. Eh, my jsme se účastnili různých společných akcí, Podepsali jsme také společné dohody jako Open Sky nebo Galileo. A je jasné, že to všechno vede k potřebě prohloubit ten rámec a najít novou dimenzi naší spolupráce. Takže co jsme, čeho jsme všeho dosáhli? Na politické úrovni si myslím, že jsme toho dosáhli hodně. Uh, první řadě jsme vytvořili silný politický rámec, máme výbor COPS, který vykonává velmi zajímavou práci a v rámci něhož dochází k výměně důležitých eh, názorů v souvislosti eh, s politikou Magrebu, v souvislosti s hrozbami, kterým čelíme, ale zároveň v rámci tohoto výboru probíhá také velmi důležitý dialog, v rámci něhož my vyjadřujeme svůj názor a můžeme se učit jeden od druhého a to je důležité jak pro nás, tak i pro naše evropské partnery. My jsme eh, také eh, se účastnili rozhovoru se švédským předsednictvím. Jednáme také s partnery z OSN a eh, v rámci OSN jednáme samozřejmě vždy společně s Evropskou unii. Také jsme začali jednat o lidských právech v rámci Rady lidských práv. Ale samozřejmě, že existuje spousta dalších projektů, které mají posílit tento politický dialog. Naše vztahy s Radou Evropy jsou také stále lepší, ale tady nebudu zacházet do detailů. Co se týče hospodářství a ekonomie, Předtím, než začnu hovořit o ekonomii, chci hovořit o našem parlamentu. Chtěl bych zdůraznit na této úrovni důležitý zájem nebo zásadní zájem Maroka na posílení meziparlamentního dialogu. Tak ještě několik minut. Chceme vyzvat naše spolupracovníky, aby vznikl, vznikl zásadní dialog mezi marockým parlamentem a evropským parlamentem. My jsme například eh, zorganizovali společnou schůzku marockých eh, poslanců se všemi velvyslanci evropských států nebo států Evropské unie a v rámci tohoto setkání se hovořilo o tomto pokročilém nebo vyšším statutu a hovořili jsme samozřejmě o té naší nové dimenzi spolupráce. Já si myslím, že na této úrovni je nejdůležitější sjednocení hospodářských pravidel, hospodářská konvergence a to je opravdu naší prioritou. Chceme se přiblížit více evropskému trhu. A proto jsme také připraveni provést všechny potřebné reformy, abychom mohli dále pokračovat ve vyjednávání v rámci nových dohod o volném obchodu a také o, volném, eh, o možnosti poskytování služeb. Takže strategický zájem tohoto nového, této nové dohody by měl být větší integrace Maroka do evropského trhu z druhé strany a vycházejíc z tohoto rozšířeného statutu, který počítá se spoluprácí všech aktérů, musíme zvýšit povědomí všech aktérů v ekonomické dimenzi, to znamená všechny podnikatele, všechny eh, lidi, kteří jsou nějakým způsobem činí v tom eh, hospodářském kontextu. A e, když bych teď pokračoval dál o té hospodářské dimenzi rozšířeného statu, tak bych e, rád zdůraznil e, naše pokroky v oblasti duševního vlastnictví, posílení právního rámce, který zvyšuje ochranu spotřebitelů A co se týče té lidské úrovně, co se týče přibližování systémů finančních, ale také výzkumných, Maroko i Evropská unie, unie již vyjádřili svůj zájem o prohloubenější spolupráci, protože vzdělávání lidí je také prioritou mé vlády, ale také prioritou tohoto nového rámce naší společné spolupráce. Mám velmi málo času, takže ještě dvě poslední témata, pokud mi dovolíte. A také bych ještě rád promluvil o naší marocké perspektivě. Co se týče té finanční dimenze této spolupráce, Maroko samozřejmě chce dále prohlubovat ekonomickou spolupráci s Evropskou unii vyjadřuje svůj zájem o aplikaci rozšířeného statu, který ještě více tuto spolupráci prohloubí. Tato to, tento statut rozšíření samozřejmě chce prohlubovat nejen spolupráci, ale také přibližování Maroka k Evropské unii. Do roku 2013 Maroko si stálo zatím, nebo ví, že je pro nás, ví, my víme, že je pro nás velmi důležité, aby všechny dohody byly aplikovány do roku 2013, tak jak jsme o nich hovořili. To znamená, že opravdu chceme naléhat na Evropskou unii, aby nás podpořila v našich ambicích. My si představujeme nebo jsme si vymysleli různé nástroje, které můžou posílit náš sociální pokrok. My máme jasně stanovené cíle, přesně víme, co chceme co potřebujeme a rádi bychom tyto pokroky činili v rámci naší společné eh, spolupráce. Jak už říkal pan Landaburu, eh, spolupracujeme s našimi partnery v Evropské unii na vytvoření nového nástroje, který by ještě zvýšil eh, cíle vědomost a ambice eh, tohoto nového rámce naší spolupráce. To znamená, že máme základ, vytvořili jsme základ, který je stále více a více ambicioznější a který v budoucnosti může vést k odsouhlasení tohoto nového nástroje evropské politiky sousedství. Takže co očekáváme? Maroko skrze svou činnost chce zvýšit úroveň podpory spolupráce a asociace s Evropskou unii. Počítáme také s podporou španělského předsednictví v souvislosti s odsouhlasením konkrétních nástrojů. Počítáme eh, samozřejmě s podporou eh, našich meziparlamentních výborů, chceme posí, posílit náš dialog, ale také lepší politické a sociální uvědomění na různých úrovních a chceme také dále podporovat eh, naši práci pracovní skupiny ad hoc o rozšířeném statutu. Chceme spolupracovat s novými subjekty, jako jsou neziskové organizace, chceme spolupracovat s regionálními organizacemi a další a další. Samozřejmě, Eh, existuje spousta dalších témat a oblastí, ve kterých chceme spolupracovat, například volný pohyb osob. Samozřejmě, si, že se jedná velmi, eh, o velmi citlivá témata, nicméně doufáme a máme tu naději, že i v této oblasti budeme moci pokročit, nicméně teď už eh, vstoupila v platnost nová Lisabonská smlouva a Maroko je připraveno využít všechny možné nástroje, které umožní, eh, že se naše spolupráce stane daleko eh, hlubší a ambicioznější. Děkuji. Děkuji vám, pane generální tajemníku. Následovat bude projev výzkumného ředitele z Eh, z Ústavu mezinárodních eh, studií, hm, pana Ivana Martina. Prosím. Eh, děkuji, pane předsedu, děkuji vám všem, děkuji hlavně za to, že jste mě pozvali, abych pohovořil o rozšířeném statutu a tak, jak jste mě poprosili, rád bych pohovořil o tom, co co vyplývá z tohoto rozšířeného statutu pro Evropskou unii. A zaměřím se na takové tři hlavní témata, na tři eh, hlavní osy. Budu hovořit o tom procesu diferenciace, který již byl zmíněn. Budu hovořit o přidaných hodnotách tohoto rozšířeného statutu a budu hovořit také o eh, koherenci tohoto statutu a jeho vztahu k evropské politice sousedství. Nicméně rád bych na začátek řekl, že jsem nezávislým pozorovatelem a mým jediným závazkem je závazek vůči jednotnému prostoru bezpečnosti. Uh, a to je tedy ta perspektiva, ze které já posuzuji toto téma. Já budu zdůrazňovat i možná i z toho důvodu, že jsem Evropan. Budu zdůrazňovat eh, rozšířený statut, o kterém eh, jsme eh, již hovořili ale budu také hovořit o našich závazcích, našich nás jako Evropská unie protože si myslím, že je to právě v tomto kontextu eh, velmi důležité. Rozšíření statut chtěl nebo chce být vyjádřením základních principů diferenciace eh, principů, eh, které jsou jasně stanoveny v evropské politice sousedství, tak eh, jak byla vytvořena v roce 2003 a jejím cílem je aplikace benchmarkingu anebo komparativních studií. Je to zajímavé. Eh, v nedávné anketě, která jistě bude v nejbližší budoucnosti zveřejněna, se hovoří o hodnocení odborníků, hodnocení eh, odborníků právě tohoto principu diferenciace. 70 eh, všech odborníků, dotázaných odborníků, souhlasí s tím, že eh, ta diferenciace je zcela zásadním eh, principem. Ale samozřejmě nemůžeme být diferenciovaní, aniž bychom věděli, jaká kritéria musíme užívat, protože eh, Maroko má teď eh, své stanovené priority, 89 hlavních témat a spousta projektů, kterou, které chce které chce provést, ale teď je velmi těžké aplikovat ten koncept diferenciace diferenciace. Když bychom teďka analyzovali analýzy pokroku, tak zjistíme, že samozřejmě eh, v Maroku eh, došlo k velkému pokroku, ale zjistíme, že nejde o zprávy pokroku v tom smyslu, že by se eh, pouze napsalo, co se událo, co se udělalo ale zjistíte také, že to jsou zprávy, které nejsou koherentní, nemají danou strukturu a je velmi těžké je porovnávat. Také nesplňují základní standardy monitoringu, základní standardy, které jsou uplatňovány v Evropské unii v oblasti všech politik, včetně politiky zaměstnanosti. A to jsou e, výsledky mé práce. Mm, v rámci níž jsem analyzoval více jak 30 zpráv o pokroku. Nástroje e, politiky sousedství nám neposkytují žádné takové standardizované nástroje a poté zjistíme, že v září v roce 2008 Evropská unie začala proces upgradingu s Izraelem a hned a to hned poté, co Evropská komise zveřejnila zprávu o tom, že se na okupovaných územích nedodržují základní standardy lidských práv. Takže já nevím, jestli tady vidíte důsledky analýzy Evropské komise v reálném politickém světě eh, to eh, je například tento příklad upgradingu v, s Izraelem. Co se týče Maroka, tak tady vypadá, že jsme došli k nějakému konsenzu, že jsme pokročili, že Maroko odpovídá, ale je pravda, že eh, bezprostředně nebo pouze několik týdnů po podepsání rozšířeného statutu Evropská rada ministrů zahraničí se sešla, aby stanovila nová pravidla spolupráce s dalšími zeměmi, jako například eh, Tunis eh, a, nebo jiné eh, africké země. Takže vidíte, že tady není žádná koherence. A to je, myslím, i první prvek, který by měl být hodnocen. Za druhé, jakou přidanou hodnotu má tento rozšířený statut? A teď se zase musíme zamyslet nad kritérii. Jsou to kritéria evropské politiky sousedství, protože evropská politika sousedství stanovuje kritéria pro spolupráci se svými sousedy, ne pouze se sousedy ze středozemní oblasti, ale kritéria, k která mají určit, jakým způsobem eh, se v té dané zemi došlo k pokroku. Hovoří se o institucích, Eh, hovoří se o různých nástrojích, které je třeba používat. Když eh, začneme analyzovat eh, rozšířený statut na základě informací, které máme, tak bez pochyby musíme říci, že politická debata určitě pokročila, je daleko lepší. Samozřejmě jsme pokročili i v oblasti lidských práv i v obraně základních lidských svobod, ale ve skutečnosti ten samotný dokument, ten rozšířený statut je spíš eh, takovým strategickým plánem, je takovou mapou. Eh, musíme ale e, si uvědomit hlavní tři priority Maroka v rámci spolupráce s Evropskou unii. Na základě ankety tyto tři priority je zemědělství, finanční podpora a mobilita lidí. Toto jsou tři oblasti, ve kterých nedošlo k žádnému pokroku. A my se snažíme v těchto oblastech už mnoho let něco udělat, ale k žádnému pokroku nedošlo. Vůbec nic se zatím ještě neudálo. Také se nehovoří o tom, jaké nové dohody budou podepsány, jaké důsledky bude mít podepsání nových dohod. Vůbec se nehovoří o nějakém novém vízovém eh, režimu. Takže další, eh, nebo zase bych rád eh, zopakoval, že jde o závazek nás, e, e, Evropské unie. Musíme samozřejmě mobilizovat finanční nástroje a finanční prostředky v souvislosti s rozšířeným statutem, ale říkáme, že do roku 12, 2014 se nesmí nic změnit z důvodu e, našich rozpočtových výhledů. To znamená, že rozšířený statut, tak jak ho máme v dnešní podobě, tak v podstatě nemá větší vyšší cenu než cenu mm, obyčejné nálepky. Je to prostě taková nálepka, která nám nedává žádné konkrétní nástroje. A dál bych také ještě zdůraznil, že aplikace rozšířeného statutu e, ve, skutečne, ve skutečnosti, to znamená hlavně setkávání eh, mezi Evropskou unii a Marokem bude to, tr- bude to trvat rok a půl od podepsání dohody do uskutečnění eh, prvního setkání 4. března roku 2010. Eh, a dále, když bychom chtěli porovnávat rozšířený statut s tím, co říká Evropská eh, komise eh, ve svém eh, sdělení z roku 2008 ze září týkajícím se Izraele, tak vidíme, že to sdělení, to vyjádření je velmi podobné našemu rozšířenému statutu, co se týče struktury možná, že byste měli mít, mohli mít pocit, že tady máme jaksi nové pojetí e, sousedské spolupráce, ale e, jde tam hlavně o integrovaný politický dialog, ten se neustále zdůrazňuje. Dále se zdůrazňuje otvírání a prohlubování nových e, hospodářských oblastí. Dokonce se také hovoří o novém nástroji, o možnosti podepsání nové dohody se sousedskými státy a to se objevuje ve všech eh, dohodách o rozšířené spolupráci eh, se sousedskými státy. A teď eh, se docházím už k tomu třetímu prvku a třetím prvkem je koherence, soudržnost. zvenku eh, z perspektivy někoho, kdo, novi, kdo nevytváří eh, tyto politiky, tak je pochopení těchto dokumentů dosti složité, protože neexistuje koherence mezi cíly a mezi prostředky, eh, prostřednictvím kterých se chce, chceme tyto cíle dosáhnout. probíhají vyjednávání eh, s Tunisem například. A všechno to přispívá k mm, takovému zmatku. Zmatku a také eh, latentní eh, latentnímu um, znejasnění e, spolupráce protože jsme se rozhodli, že s těmi novými stát, těm novým státem poskytneme více jak 150 milionů euro, ale už nikdo nehovoří o nule euro, o žádných finančních prostředcích, které nebyly poskytnuty Maroku. Co se týče vízového režimu a otevření pracovního trhu Evropské unie se ani perspektivně neodráží a nezmiňuje eh, v rozšířeném eh, statutu. Co se týče eh, východní asociace a posílení institucí na všech úrovních, na centrální úrovni a na úrovni národních států, tak nic takového v rozšířeném statutu nenajdete. A ještě minutku, prosím, pane předsedo. Já si myslím, že nastala správná chvíle na to, abychom eh, se zamysleli na tom, jak eh, naše spolupráce eh, bude vypadat. Možná, že to není důležité pro občany, pro odborníky pochopit toto téma je často také velmi složité, ale teď eh, máme opravdu tu možnost v březnu v roce 2010 v rámci prvního setkání Evropská unie Maroko si vyjasnit eh, jakým způsobem bude probíhat naše spolupráce, jaký obsah jí chceme dát. A myslím se, že bychom měli e, naší perspektivu rozšířit. Měli bychom hovořit o pokrocích ve specifických sektorech a o důsledcích, které tyto pokroky mají na jiné sektory, protože se dělá takové globální hodnocení všech sektorů, ve kterých se, nebo na kterých se nějakým způsobem odráží eh, evropská politika a na druhé straně eh, rozšíření, rozšířený statut. Já si myslím, že bychom měli vytvořit takové balíčky ústupků nebo závazků, balíčků, které budou mít moci být aplikovány stejným způsobem na všechny státy, které jsou součástí evropské politiky sousedství sousedství, například Alžírsko nebo Libye, když už chcete e, nějaké příklady, až e, všech, všechny instituce, se kterými by Evropská unie, unie chtěla podporovat. Všechno kromě institucí znamená prohloubenou spolupráci. A to by nám umožnilo mít nový, nové schéma, novou strukturu spolupráce. Například e, Tunisko. Tunisko, které s námi mu, by, by s námi mohlo e, eh, užeji spolupracovat eh, v hospodářské oblasti, ale nejsou připraveni na rozšířenější a hlubší dialog, hlavně z důvodu e, lidských práv. Takže budeme moci spolupracovat pouze tam, kde bude připravenost na obou stranách. Já si myslím, že proto a zdůrazně a opakuji si, musíme hlavně vytvořit jasné schéma a strukturu naší spolupráce. Děkuji vám, pane profesore Martine. Ještě předtím, než zahájíme eh, diskuzi, než tedy kolegové, kteří se přihlásili k otázkám, budou moci promluvit, já se také přivítat eh, komisi a eh, Chci zde přivítat síť Euromediterální pro lidská práva, kterou reprezentují, reprezentují zde zástupci nevládních organizací z Maroka. Byla touto sítí vypracována zpráva o lidských právech v souvislosti právě s přiblížením Evropské unie a Marockého království. Tak, o slovo požádal pan Atkins, má slovo. Chairman, I suppose that's the penalty for being the only person here at the beginning. Já teď promluvím tedy jako první, mám, dvě, mám možnost dvou otázek. Mám tři minuty, jste říkal. Rád bych slyšel eh, odpovědi na tyto různé aspekty, o kterých zde bylo hovořeno. Jaký profit eh, bude politický, ekonomický nebo obojí nebo, nebo nějaký jiný? Eh, Rád bych slyšel od našich hostů, zda se jedná jen o administrativní správní dohodu, nebo zda tu jsou také nějaké politické dopady. To by totiž znamenalo, že Maroko, pokud tak mohu říci, že Maroko se snaží eh, vytvořit partnerství, které bude něčím jiným, než je členství v EU, které to bude všechno kromě členství v EU? A za druhé, znamená to tedy pro další země, jako Turecko, eh, jak může mm, pokračovat dál. Turecko mělo kontroverzní minulost tom, zda se může stát či ne členem EU, jak tedy má pokračovat. Za třetí, nehovořilo se o imigraci, pouze velice obecně. Tento problém byl prodiskutován na diskuzích eh, a k jakým eh, závěrům jste došli. Maroko má Maroko eh, měnu vázanou na euro a za další uvažuje se v dalších činnostech na základě toho, co říkal pan Martin, o dalších možnostech vztaz, eh, vztahů tohoto typu, nebo se domníváte, že je to jedinečná příležitost toho vztahu mezi Marokem a EU? Děkuji vám, pane Hetkinci. Kolega Strasser má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych velmi rád pogratuloval všem, kteří přispěli k hlubší spolupráci která je velmi důležitá právě pro středozemní oblast. Je to velmi důležitý krok, hlavně v souvislosti Evropské unie a její zodpovědnosti vůči lepšímu začlenění eh, středozemních států. Já bych také rád eh, poděkoval marockým představitelům za to, že přišli, že se angažují. Eh, já mám otázku, která je velmi důležitá pro evropské občany a která se týká bezpečnosti. Jde o dohodu o... V... Grazie, onorevole Strasser. Al... Děkuji, pane. Děkuji, pane Strasser. Slovo má kolegyně Ojland. Thank you, Chairman. I Děkuji, pane předsedo. Chci se také připojit ke kolegům, kteří blahopřáli k zlepšení vztahu mezi Marokem a EU. Moje první otázka je na marockého kolegu. Ráda bych slyšela více o tom, jak se zlepšila mm, situace. Rada Evropy je velice ráda, že se vám podařilo se přiblížit plnění umluvy eh, o lidských právech. Ale co ty další úmluvy, ke kterým chcete se připojit k dalším umluvám? Mám také otázku na pana Landaburu. Zda tu jsou nějaké výhledy na eh, dohodu v oblasti energetiky a bezpečnosti mezi Marokem a EU. Děkuji, paní Ojuland. Slovo má kolegyně Benarab. Děkuji. Moje První otázka je adresovaná panu Amranimu a chci se zeptat, jak chcete skloubit svoji spolupráci s Evropskou unií a spolupráci s ostatními partnery Unie Arabského Magrebu. Nedomníváte se, že skutečná integrace v Arabském Magrebu, což zdaleka ještě není dosaženo, neobáváte se, že by to umožnilo potom vyváženější jednání eh, v rámci Unie pro středomoří a že by to bylo vlastně účinnější, než když Evropská unie jedná s každou zemí Evropské eh, každou zemí Magrebu samostatně. Já když tu otázku kladu, musím zmínit marockého eh, spisovatele, který dnes zemřel, Abdelkamir Khatimi, který eh, napsal knihu eh, Maghreb pluriel nebo mnohostranný Maghreb. Moje druhá otázka je položená tedy všem účastníkům. Chci se zeptat, zda si umíte představit řešení z dramatické situace imigrantů z e, jižního středomoří, kteří e, jaksi přichází na severní pobřeží Středomoří a tam umírají, kdy prostě ve středozemním moři se hromadí mrtvoly a e, chci se zeptat, jaké řešení e, e, chystáte nebo jaké si představujete řešení, že by to mohlo vyřešit. E, jestli by třeba nebylo možné někde otevřít eh, humánnější perspektivy. Eh, Děkuji, paní Benaráp. Abych eh, dal příležitost všem, prosím, hovořte stručně a krátce. Kolegyně Angurakis. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl především poznamenat, že v mojí mm, politické Eh, skupině GUE. Když jsme hovořili o této iniciativě, žádali jsme, aby byl přizvaný také eh, zástupce vlády západní Sahary. A eh, a mrzí mě, že tady nejsou zastoupeni. My jsme proti eh, tomuto rozšířenému statutu eh, uzavřenému mezi Evropskou unii a Marokem, protože se domníváme, že existují velice závažné problémy v oblasti lidských práv, ať už se jedná o vnitrostátní politiku státu nebo o zahraniční politiku, především co se týče západní Sahary, eh, kde Maroko porušuje mezinárodní právo a neaplikuje ratifikuje rezoluce OSN. A z toho důvodu eh, chci položit tuto otázku zástupci komise. Tedy především, co plánuje komise proto, aby Maroko konečně eh, respektovalo lidská práva a přestalo útočit na obránce lidských práv v této zemi. Za druhé, jaký je postoj komise, co se týče západní Sahary? A třetí, poslední otázka zda komise je informovaná o, a, a v záležitosti paní Amina Tadar, e, bojovnice západní Sahary, zda jí bude vrácený pas a bude se moci vrátit do vlasti. Děkuji. Děkuji, pane Angurakisi. Romero López. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Já bych také ráda poděkovala panu Landaburovi, panu Amránimu i panu Martinovi za to, že k nám přišli, aby si pohovořili o tomto tématu. Toto téma pro mě jako Španělku je samozřejmě eh, velmi důležité a zajímavé. Já bych eh, ráda poděkovala za eh, debatu o přidané hodnotě tohoto rozšířeného statu, protože možná, že to je opravdu centrálním eh, tématem. Zdali tento statut může být eh, používán jako model pro další státy. Je pravda, že nástroj sousedství je nástrojem rozšíření spolupráce s dalšími státy. Ale přes všechny složitosti eh, spolupráce s novými státy a přes eh, stanovené priority si myslím, že rozšířený statut přispívá k vytváření eh, sítě vzájemných vztahů, k daleko hlubších vztahů Eh, dal, síť daleko um, rozmanitějších vztahů, které se neomezují pouze na tu politickou nebo hospodářskou dimenzi. Myslím si, že jako akční plán uh, pro tuto spolupráci se musíme soustředit na lidská práva. Musíme spolupracovat více s nevládními organizacemi, tak, abychom mohli eh, dosáhnout aspoň některých eh, priorit. Eh, abychom udělali aspoň něco ne jako eh, ten příklad spolupráce, který máme s Libií. Eh, bylo by velmi dobré, aby v těch nových dohodách se kladl větší důraz na oblasti, eh, které jsou zmiňovány v tomto rozšířeném statutu. Takže je to první krok. A já bych se rád zeptal pana Landa Buryho, zdali opravdu byla již provedena analýza nebo hodnocení eh, tohoto rozšířeného statutu od doby, kdy vstoupil v platnost. To už je skoro eh, jeden rok. Co se událo například v oblasti služeb nebo eh, jakým způsobem bychom mohli my ještě přispět ke zlepšení některých aspektů tohoto statutu? Kolegyně Kill Nielsen, prosím. Děkuji. Já bych se chtěla vrátit k jedné otázce, která už tady byla zmíněna, proto jsem se taky přihlásila. Domnívám se že totiž, že diskuse o posílení vztahů mezi Evropskou unii a Marokem e, se nemůže vyhnout otázce lidských práv a především otázce západní Sahary. Eh, obyvatelé západní Sahary eh, jsou kolonizováni, eh, jedná se o každodenní útlak ekonomický a politický, zatýkání mírových aktivistů se množí v poslední době a mě by zajímalo, co dělá Evropská unie na podporu práva na sebeurčení národu západní Sahary v, v rámci rezoluce OSN a chtěla bych se taky chtěla bych se taky zeptat, jaký je osud Aminatu Aidar, eh, která byla eh, vyhoštěna ze své země 14. Eh, října a která už tři týdny drží hladovku a my nemůžeme obcházet otázku lidských práv především na západní Sahaře. Děkuji. Grazie, onorevole Nielsen. La parola... Děkuji, pan Nielsen, Slovo má kolega Scholz. Děkuji, pane předsedo. I já jsem se přihlásil o slovo, protože některé eh, z těch otázek, které jsou velmi důležité pro mě, ještě nebyly zmíněny. Takže v prvé řadě eh, otázka pro komisi eh, do jaké míry Považujete tento rozšířený statut za součást nového, eh, nové koncepce spolupráce se státy středozemí? Jakým způsobem tedy se je tento statut zásadním? Jak tedy v souvislosti s tímto statutem se stavíte k nějakým konfliktním vztahům mezi středozemními zeměmi, jako například eh, můžu zmínit konflikt mezi Marokem a západní Saharou. Myslím si, že by Evropská unie měla být opravdu aktivnější eh, v hledání řešení eh, tohoto konfliktu. Musíme více hovořit o lidských eh, právech, to znamená, že už to nemusím zdůrazňovat. Děkuji, pane Šolci. Jako poslední paní kolegyně Flotr. Merci, monsieur président. Děkuji, pane předsedo. Eh, v tomto návrhu Eh, rozšířeného statutu eh, s Marokem. Eh, ono na jednu stranu je to samozřejmě výsada, na druhou stranu to souvisí zase s celou řadou problémů spojených s metodikou Evropské unie, která nějakým způsobem legitimizuje ta, ty rozšířené statuty. Diskuse hm, která proběhla v případě upgradeu vztahu EU eh, e a Izraele v době událostí v Gaze, eh, tak eh, musíme ovšem říct, že vlastně to byla taková oklika, kdy jaksi ne, nebyla pozitiv, nebyla kladně zodpovězena otázka účasti Izraele v evropských agenturách, ale to vlastně nebylo řešením toho problému, ale jenom taková oklika. Ale já mám otázku, která vlastně jde přímo eh, k cíli. Samozřejmě otázka lidských práv je zásadní, ale zásadní je také otázka hodnocení a Mm, účasti eh, prostřednictvím eh, nevládních organizací a Evropského parlamentu, tedy chci se zeptat komise, zda existují předběžná kritéria, podobná kodaňským, eh, která taková kodaňská kritéria, která by mohla spouštět ten rozšířený statut. Tedy ptám se, zda třeba zítra dostane rozšířený statut Tunisko, které e, pronásleduje své obhájce lidských práv. To je moje konkrétní otázka. Jako. A za druhé, zprávy o pokroku ze strany komise. Zda se hrávají roli, zda, jako třeba reforma soudnictví, situace ve věznicích, e, e, e statut uprchlíků, e, uplatňování mezinárodního práva a tak dále, do jaké míry to, jakou, jakou to má váhu v, v tom rozhodování. To znamená, kde je kromě takovýchto slyšení možno tedy vlastně uplatnit tyto skutečnosti a za druhé ta předběžná kritéria a ta a ten mechanismus, který nám umožní skutečně realizovat a kontrolovat realizaci cestovní mapy z hlediska lidských práv, tedy já se ptám tedy samozřejmě tady na Maroko, ale ve skutečnosti mi jde o ty vlastní evropské mechanismy a chci, aby byly transparentní a spolehlivé, tak abychom my jako europoslanci mohli zasáhnout do spuštění obsahu a hodnocení takovéhoto rozšířeného statutu, protože jinak nevím, co ten rozšířený statut vlastně rozšiřuje. Děkuji vám, paní Flotre. Předám slovo našim hostům a chci je požádat, aby ve svých odpovědích se omezili na pět minut. A začneme od konce. Jako první promluví pan Martín a následně pan Amrani a pan Landaburu. Telegraficamente. Velmi stručně. Velmi stručně šest bodů. Co se týče imigrace a přistěhovalicí, to, co zmiňoval eh, kolega německy a anglicky, už si nepamatuji jejich jména. Takže co se týče dohody o navrácení přistěhovalců, tak to je samozřejmě zcela zásadní záležitost a otázka pro Evropskou unii. Já si nemyslím, že to je dobrá vyjednávací eh, strategie, eh, na základě které se říká, vy nejdřív podepište dohodu a potom s vámi budeme jednat. To si myslím, že neodpovídá současným eh, potřebám. Myslím si, že by Evropská unie by měla aspoň se zamyslet eh, nad novým vízovým režimem, o kterém nechce ani slyšet. Takže eh, nebudu k tomu nic eh, dál dodávat, protože mám velmi času. Druhá otázka. Samozřejmě bez pochyby rozšířený statut má politické dopady. Není to pouze nějaká správní reformulace. Samozřejmě, že v té první fázi možná ano, protože politické dopady přijdou až později, ale jde o novou strukturu spolupráce a myslím si, že bychom neměli zapomínat na to, že eh, vyjádření nepouze institucí se eh, vyjádřily nebo odrazily také eh, ve vyjednávání s Tureckem. Hovořil už o tom i Mario Prodi pokud by nemohlo dojít k přijetí eh, Turecka do Evropské unie, tak bychom museli přemýšlet o novém způsobu nebo formě spolupráce. Stejně tak i s těmito dalšími zeměmi. Další eh, bod rozšířený statut se občas prodává jako dohoda konkrétně týkající se pouze Maroka, ale to není pravda je to e, statut, který může být aplikovan i na další státy. Přečtěte si jenom ty dohody e, s Izraelem. To znamená, že je to opravdu model, je to nové schéma spolupráce a e, je pravda, že to u mě vzbuzuje určité obavy, protože tady nemáme žádný politický dokument, který by jasně stanovil politické cíly a strategie tak dál, velmi stručně. Co se týče eh, Unie se, se státy Magrebu, je pravda, že jsme o tom nehovořili. Nejde pouze o Magreb, jde i o subsaharskou Afriku. Co dělá Evropská unie, kromě tedy eh, blokování konfliktu eh, mezi západní Sáharou a Marokem, tedy částečně, co dělá Evropská unie pro prohloubení spolupráce se státy Magrebu a e, státy e, na jich od Magrebu. Když hovoříme o e, Alžíru, tak vždycky se hovoří pouze o energii, nehovoří se o integraci občanů. Ale to zmíním zase velmi stručně. Co se týče občanské společnosti, to, co zmiňovala paní Romero, to je zásadní otázka. A v této souvislosti rozšířený statut by mohl být velmi účinným nástrojem, který by mohl vytvořit tu síť, o které vy hovoříte. Síť, která by spojila naše občanské společnosti a nevládní organizace. To znamená, že zatímco už se spustily některé prvky tohoto rozšířeného statutu, co se týče začlenění nebo větší spolupráce s občanskou společností, tak eh, této oblasti se neudělalo vůbec nic. E, samozřejmě, že jsme pokračovali v těch e, věcech, které e, se odehrávaly už před podepsáním rozšířeného statutu, ale nevidím žádnou přidanou hodnotu nových vztahů s občanskou společností. Poslední bod, se kterým chci skončit. S Marokem se podepsal rozšířený statut s Izraelem, ale a na to bychom ale neměli zapomínat, se podepsal protokol o spolupráci s evropskými agenturami. Bylo to 15. čtvrtý roce 2008. To se ale vů, nic podobného se nepodepsalo s Marokem. E, na to chci upozornit. To znamená, že tady nejde o žádné privilegované partnerství. A v druhé řadě samozřejmě eh, spousta spousta eh, lidí hovoří o velmi konkrétních eh, vyjednáváních eh, s Tuniskem. Hovoří se o velmi brzkém přijetí nového rozšířeného statutu. Já si myslím, že bychom opravdu měli vytvořit co nejdříve nové nástroje, které by přispěly k pokroku aspoň v některých oblastech. Myslím si nicméně, že by bylo chybou podepsat rozšířený statut s Tuniskem, aniž bychom předtím stanovili jasné cíle a strategie. Děkuji vám, pane Martinezi, protože jste hovořil velice stručně a přitom vyčerpávajícím způsobem. Jako další promluví pan Amrani. Grazie. I have been asked many questions. Byla mi položená řada dotazů a začnu tedy vaším dotazem eh, o rozšířeném statusu co by příležitosti k rozvoji vztahů mezi severem a jihem. Ano, je to příležitost pro Evropu a je to také příležitost pro Maroko, jako tedy jižní zemi. Nás zajímá takovýto e, vývoj, váš vývoj, váš trh a sdílíme ty též hodnoty. A pro nás je e, velikým cílem, který už jsme vyjadřovali už dávno v Maroku, před mnoha lety, tohoto dosáhnout. Pokud se nám toto již podařilo, tak je to velice dobré. As political... Domnívám se, že to jak z hlediska sdílených hodnot, politického dialogu i zkušeností eh, v jednání s vámi v oblasti obchodu a podobně. A já mohu ve vší skromnosti říci, že Maroko má dobrou představu o tom, jak funguje evropský trh a eh, je naším cílem, aby tedy toto fungovalo recipročně a Evropa dnes není pouze jenom, um, nemá pouze zájem jaksi o odbyt, ale i o další rozvoj spolupráce se svými jižními sousedy. A Eh, dnes se to tedy týká Maroka a eh, ovšem obecně pro Evropskou unii je eh, celý Magreb jakousi prioritní zónou, jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska mírové stability, protože Maroko a Severní Afrika je vaše nejbližší sousedství a proto by pro vaši bezpečnost je potřeba, aby tento region byl stabilní, demokratický, rozvinutý a, a, a funkční. A takže je to i pro vaše podniky příležitost, protože zrovna v tomto období ekonomické krize v rámci eh, eh, globalizace potřebujete více trhů a já mohu s potěšením říci, že vaše podniky jsou aktivní ve všech odvětvích, v odvětví finančním, infrastrukturách a tak dále, protože prostě u nás je prostor pro investice a jsou tam příležitosti pro vaše podniky, aby tedy generovali zisk. Ehm, jestli jsme vzorem, to bo, hm, jak si při vší skromnosti neočekáváme, že bychom byli vzorem, ale domníváme se, že eh, úspěch eh, té vývoje u nás by mohl eh, vlastně hm, třeba být pozitivní i pro ostatní země Severní Afriky. Já se ještě k otázce lidských práv vrátím, ale my budujeme silný demokratický systém v naší zemi, protože taková je vůle eh, občanské společnosti v Maroku a politických stran i eh, marockého krále eh, prostě Maroko dostat do 21. století a proto probíhá hluboká politická reforma, jejímž cílem je posílit demokratické hodnoty. Takže já tady dnes s vámi v Evropském parlamentu mohu hovořit o naší zkušenosti, protože jsme přesvědčeni o užitečnosti eh, demokratického vývoje a, vící, a, a jak si nemáme problém sami hovořit i o velmi citlivých otázkách. Eh, dále, co se týče readmisní dohody, ano, to je skutečně skutečně ehm, významné a citlivé téma. Maroko se tím zabývalo posledních několik let. Je to eh, složité. Co se týče readmise Maročanů, s tím nemáme problém, to funguje automaticky. Eh, samozřejmě Maročané, kteří nemají eh, legální statut v Evropě, ty jsou běžně tedy vráceni, ale problém máme s občany jiných afrických států v posledních letech. Do dneška proběhlo 13 kol jednání mezi Marokem a Evropskou unii o readmisi. A nikdy jsme nespojovali otázku readmisní dohody s vízovou povinností. My chceme uzavřít dohodu, která bude vyvážená, bude realistická a bude realizovaná. To znamená v, v obou oblastech, to znamená jak prakticky tak politicky přijatelná, protože my v Maroku také máme svoji občanskou společnost. Dnes Maroko není jenom transitní zemí, dnes se Maroko stává i cílovou zemí e, subsaharských migrantů, protože my jsme hned naproti Evropě a e, je velmi těžké prokázat, kdo od, z této země pochází nebo ne. A Maroko nemůže tyto problémy řešit samo a nemůže samo nést eh, jaksi celou tu zátěž subsaharské migrace. A proto my jsme přijali iniciativu, uspořádali eh, konferenci eh, Eh, na téma migrace, eh, boje proti ilegální migraci, to jsou tři pilíře, tedy boj s, s cítěmi ilegální migrace, usnadnění eh, legální migrace a spolupráce. My, tady je silná politická vůle, aby se uzavřely tyto dohody. Já uznávám, že s tím jsou určité problémy, ale my je chceme překonat. Problémy jsou především s prokazováním. Jak prokázat, že e, příslušný imigrant je tam ilegálně a že je třeba zrovna z Mali nebo od jinut. Takže my e, se snažíme, spolupracujeme s vámi a 13 kol jednání vlastně už proběhla, skutečně to není jednoduchá dohoda. Co se týče Magrebu, ano, integrace Mag- e, Magrebu Integrace Magrebu je pro Maroko zásadní prioritou, protože samozřejmě si to přeje i náš národ. Za druhé je to strategicky nezbytné proto, abychom mohli čelit jednotlivým bezpečnostním výzvám a podobně. A dále je to také příležitost, kterou nesmíme eh, promeškat já nechci činit odpovědnou tu či onu zemi z, z nedostatku pokroku eh, v budování Magrebu, ale lituji toho, že bohužel leta jsou uzavřené hranice mezi Marokem a Alžírskem a neexistuje jasná vůle našich sousedů budovat Magreb z těch důvodů, které vy znáte. Já jsem dnes přišel hovořit eh, o rozšířeném statutu, ale pokud dovolíte, abych hovořil o Magrebu, řeknu dvě věci. Za prvé, Magreb musí musí se vybudovat. I pro Evropu je zajímavé, aby eh, tady existovalo organizované uskupení, které může vůči Evropě přijímat závazky v oblasti bezpečnosti, ekonomického rozvoje, sociálního rozvoje a rozhodně můžete se spolehnout, že Maroko udělá maximum pro to, aby projekt Magrebu znovu jaksi, na, jaksi se dostal do pohybu. Maroko je nejenom odhodlané, ale také dělá vše pro to, aby spolupráce mezi Evropskou unii jakožto se skupením a zeměmi Magrebu eh, jako uskupením se konkretizovalo. My jsme v Rabatu eh, realizovali setkání Trojky Evropské unie a zástupci zemí arabského Magrebu proběhl politický dialog, ale bohužel problémy s budováním Magrebu eh, zůstávají nepřekonané a bude potřeba usilovat o vytvoření příslušné důvěry mezi jednotlivými státy arabského Magrebu a Maroko proto udělá všechno. Ano, i k dalším tématům se dostanu, nebojte. Pokud mi dovolíte, tak budu teď hovořit španělsky, protože je to pro mě důležité. Já jsem o tomto tématu dnes vůbec nechtěl hovořit, protože jsem chtěl hovořit o rozšířeném statutu. Ale vy jste mě vyzvali k tomu, abych hovořil o velmi citlivé otázce. Za prvé, chci říct následující. A co se týče lidských práv a demokratizace Maroko vůbec necítí žádný komplex. Jsme jediným státem v regionu, který má výbor pro lidská práva s Evropskou unii, který organizuje setkávání poměrně často a hovoří právě o lidských právech. Ale co se týče západní Sahary, tak tady nejde o lidská, pravda, o lidská práva. Já vám řeknu, o co tady jde. Eh, generální tajemník OSN stále více se snaží o zorganizování druhého neformálního setkání s cílem konsolidovat a posílit konstruktivní vyjednávání. Na druhé straně jsme byli ale svědkem eskalace problému, který, který chtěl který šel trošku proti procesu vyjednávání, který jsme zahájili. Jde přeci o nalezení politického a udržitelného řešení tohoto konfliktu a Maroko ho to řešení chce najít. E, kolik mám ještě minut? Já jsem o tom nechtěl mluvit, ale vy jste mě vyzvali, abych o tom hovořil. E, tato tato cesta nemá žádnou nebo cest, cesta, eh, kterou podnikli tehdejší eh, představitelé západní Sahary, byla instrumentalizovaná. Maroko nemá vůbec žádný komplex v souvislosti s lidskými právy. Proč se nikdo z vás nezeptal? Proč eh, alžírský ministerský předseda se více neangažoval při posledním setkání eh, s představiteli západní Sahary. Eh, proč jste se nikdo nezeptal na tohle? Děkuji vám, pane generální tajemníku. Chci připomenout eh, vedoucímu delegaci z Marockého království, aby hovořil velice stručně, protože pan Abulkejt už čeká. Už jsme měli ukončit eh, tuto část. Já jenom abych odpověděl paní Flot na její poslední otázku, já se pokusím stručně, tak jak mě žádají. Zda existují kritéria pro posouzení stavu demokracie státu a, tak, aby mohl získat rozšířený statut? Ne. Nikoli neexistují žádné jakoby kodaňské eh, mm, podmínky. Eh, je to dobrá otázka, tady je to jaksi takové umělecké nejasno, takže e, mezi, pokud nejsou stanovená kritéria, tak se to bere případ od případu a potom to není jaksi e, systémové, takže to s tím souhlasím. Za druhé, co může udělat parlament pro to, aby měl pod kontrolou jednání e, o tomto statutu, měl by dělat to, co dělá a, a lépe. Hm, paní poslankyně, existují dokumenty, jako třeba výroční zpráva o politice sousedství, výroční zpráva o eh, implementaci akčního plánu v Maroku. Ty, těch zpráv je mnoho, mm, eh, komise je eh, produkuje, posílá je parlamentu, parlament může kdykoliv interpelovat komisi, žádat do, doplňující informace. Příští pondělí máme významnou schůzku, je to výroční zasedání asociační dohody s Marokem. O asociační dohodě na té radě bude prezentované hodnocení prvního roku rozšířeného statutu. Je to dokument, který je zajímavý, který může být předmětem eh, diskuse s poslanci na plenárce nebo na bilaterálce, jakkoliv. Čili já myslím, že komise eh, je maximálně transparentní a je na vás, abyste přijali iniciativy a interpelovali exekutivu, když má skládat účty a já si myslím, že to je zcela normální. Já jsem v mládí býval poslancem, takže si umím představit tu řízení po informacích a po analýzách abyste dělali řádně svou práci. Další otázka, která tady zazněla, zda je rozšířený eh, statut eh, modelem nebo vzorem. Ne, domnívám se, že ne, je to taková iniciace politického pokusu. Já chápu, že akademici eh, mají rádi zakladatelské akty a, hm, a globální smlouvy a podobně. Jistě, ono se to lépe vysvětluje, ale pamatuji si, že s předsedou Prodym, když vznikla myšlenka politiky sousedství, když končila jednání o přistoupení nových zemí, tak jak si, mm, si vytyčujeme cestu za chůze. Já vím, že to není nejlepší řešení, je třeba si stanovit nějaká kritéria, jako třeba ta, o kterých byla řeč tady, ta demokratická kritéria nebo jiná, ale prostě rozšířený statut odpovídá určité konkrétní situaci, která souvisela s vývojem Maroka a s vůlí této země mm, mít jasnou strategii přiblížení. Takže z toho můžeme vyvodit nějaké závěry. Já bych neřekl, že je to jako vzor, ale je to politická velký experiment a zkušenost eh, bez cíle, je to maximálně přiblížení bez eh, perspektivy vstupu do Unie. Takže o tom můžeme diskutovat, je to zajímavé, ale nemusíme hledat konzistentnost na všech stránkách. Egypt není Maroko, Libie už vůbec ne a tak dále. Takže prostě v naší eurostředomořské politice máme určitou úroveň, e, která nefunguje, určitou úroveň té spolupráce, a pak máme bilaterální spolupráci s každou z těchto zemí a ta se vyvíjí podle vůle Unie a příslušné země mm, postupovat. Jestliže třeba Izrael má náskok v některých oblastech, mě to nevadí, ale jde o to, aby to nezdrželo třeba Maroko nebo jiný stát. Takže je třeba brát postupně, mm, co se v každém jednotlivém případě dělá a spíš než se snažit o nějaké velko, velkosáhlé kroky. Debo recordar aquí, señoras diputadas rád bych vám všem připomněl, že před dvěma lety Evropská komise navrhla sdělení o situaci v Magrebu a možnosti jeho pokroku. Eh, tehdy předsednictví se touto otázkou nechtělo zabývat. To znamená, pokud existují pochyby o naší angažovanosti, tak chci říci, my angažovaní jsme, my opravdu zájem na lepší spolupráci s Magrebem máme. Co se týče energetické eh, bezpečnosti, existuje plán energetického vývoje Maroka, který je podporován Evropskou unii, protože v něm jde o snížení spotřeby, o podporu udržitelných zdrojů energie a také eh, vytvoření větší rozmanitosti energetických zdrojů, protože víme, že Maroko třeba nemá dostatečné zásoby fosilních zdrojů. Eh, máme k dispozici více jak 80 milionů euro, které nám umožní podpořit nebo posílit sítě, řekněme, eh, nové sítě energetické sítě z jihu Afriky a je to v každém případě téma, eh, kterým se zabýváme a pokud byste chtěli o tom hovořit, tak můžeme trošičku později. Zmiňovali jsme tu lidská práva. Byl to pan Angunakis, který eh, se ptal na stav lidských práv. Eh, co se týče postoje Evropské komise a Evropské unie, tak je následující. Eh, obě instituce jsou vždy připravené se ptát Maroka, zdali respektují lidská práva. Dochází k velmi častým setkáváním mezi marockými zástupci a zástupci Evropské unie, v rámci nějž se hovoří o e, situaci v oblasti lidských práv a e, vzhledem k situaci se vždy e, přijímají e, příslušná opatření. Spolupracujeme s nevládními organizacemi, které jsou aktivní v oblasti lidských lidských práv a které přispívají k rozvoji participativní demokracie a jejich představitele máme i tady v tomto sále. Co se týče tedy financování a petice, tak já si myslím, že my jsme velmi intenzivními pozorovateli eh, situace, Eh, v Maroku. Pokud byste eh, měl zájem, tak přijďte za námi a my vám všechny informace poskytneme. Teď vy víte, jak citlivé eh, je to téma lidských práv pro Evropskou unii. My občas se marocké vlády ptáme až příliš. Co se týče otázky západní Sahary. Komise vždy zastává velmi jasný postoj. Komise vždy říkala, že podporuje snahy e, Organizace spojených národů, stejně jako všechny eh, snahy generálního tajemníka dospět eh, k nějakému řešení. To znamená, že vždy, když tu máme zas zástupce eh, západní Sahary nebo Maroka, tak se s nimi setkáváme, jednáme s nimi tady v Bruselu a snažíme se eh, dojít k nějaké dohodě. Takže to je ta podpora, eh, které, kterou poskytujeme. Samozřejmě, že víte, že spousta členských států se k této otázce staví různě, ale tímto bych rád skončil, pane předsedo. Děkuji vám, pane Landavoru. Pan Panceri, předseda delegace pro vztahy se zeměmi Magrebu a Magrebskou unii, promluví a mm, na závěr. Já se tedy pokusím stručně to uzavřít. Samozřejmě děkuji e, vašemu výboru a předsedovi výboru za tuto příležitost. Už jsme, myslím, dnes e, široce hovořili o inovativní povaze společného dokumentu. Chtěl bych zdůraznit jeden z aspektů tohoto dokumentu. Konečně umožňujeme vytvoření parlamentního smíšeného výboru, což by mělo umožnit to, abychom mohli otevřeně, jasně v rámci tohoto výboru hovořit. I o takovýchto tématech. Budeme sledovat další vývoj rozšířeného statusu a e, v případě e, Maroka, což je umírněná země, Myslím, že v rámci zahraniční politiky e, sousedství se vyplácí tato politika e, integrační, tato politika přibližování do evropského prostoru a můžeme poskytnout více prostoru také ekonomickému a sociálnímu rozvoji. A dál už tam nebudu hovořit, e, protože to bylo zmíněno. Jenom bych chtěla ještě promluvit o dvou posledních aspektech. Eh, ohledně politické stránky pan Amrany eh, hovořil velice jasně, zdůraznil, že Marocké království vytvořilo užší mechanismus spolupráce s EU eh, v rámci Rady pro lidská práva OSN. A také bych se chtěla zmínit o tom, co zde bylo řečeno ze strany zástupce komise. Musíme mít na mysli práva člověka, mm, svobodu, protože to je pro nás velice důležité téma, zem, i proto, že teď vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Musíme tedy eh, patřičný prostor vyhradit právě tomuto tématu. To lze dvěma způsoby. Za prvé, tím, že se vytvoří také politika monitorování dalšího vývoje, tím, že budeme sledovat další vývoj, neboli vytvoříme specifickou kapitolu, která se bude zabývat tímto dalším vývojem. Tak to je jeden návrh. A druhý je ten zabývat se organizovanou formou občanské společnosti, tedy nevládními organizacemi a tak dále. Teď posilujeme vztahy, můžeme postupovat neformálně a mohou tedy vzniknout eh, podmínky pro to, aby se prohloubila nejen ekonomická a sociální spolupráce, ale taky eh, demokratická spolupráce eh, mezi našimi zeměmi. Myslím, že k tomu mohou právě v tomto smíšeném výboru přispívat všichni poslanci. Těchto cílů totiž chceme dosáhnout co možná nejdříve jak už zde bylo e, zmíněno, jsou ještě určité potíže, proto se snažíme e, dosáhnout těchto cílů co možná nejdříve. Děkuji tedy zpravodajům a děkuji také vedoucímu delegace. Bylo to opravdu velice zajímavé, zajímavá diskuze. A protože eh, bude eh, pokračovat tato diskuze v jiném eh, formátu, dáme si teď dvouminutovou pauzu. Kolegy, per favore, se prendete posto, possiamo... Vážené kolegyně a kolegové, prosím, zaujměte místa, abychom mohli s mírným spožděním zahájit slyšení eh, pana Ahmeda Abulagajta, ministra zahraničních věcí Arabské republiky Egypta. jsem vám ještě sdělit, že výměna názoru s paní Martit Šáke ohledně eh, delegace ad hoc v Kosovu se nebude moci dnes konat, protože jsme v minulé části eh, slyšení eh, protáhli naši diskuzi a s úřadem předsednictva se budeme muset dohodnout na tom, kdy uspořádat toto další slyšení vysoké představitelky paní Marity Šake. Kolega mě opravuje, nebude to slyšení, bude to výměna názorů eh, s vysokou představitelkou Evropské unie v Kosovu. Tak. A v tuto chvíli můžeme tedy přejít eh, k výměně názorů eh, s naším vítaným hostem, panem ministrem zahraničních věcí. Vítám jej zde eh, společně tedy se zástupci delegace pro, eh, čl, pro země Mašreku. Vaše dnešní návštěva se děje přesně po roce od vaší návštěvy, minulé návštěvy v Evropském parlamentu. To má význam nikoli jen symbolický, ale také skutečný. Ukazuje to význam, který přikládáme jak vy, tak my eh, této našim vztahům eh, a vaší úloze, kterou má vaše země v souvislosti s Blízkým východem. Na, náš výbor sleduje vývoj ve vaší, vašem regionu a právě z tohoto důvodu výbor AFET se rozhodl, že znovu sestaví pracovní skupinu pro Blízký východ, kterému předsedá vážený kolega a bývalý předseda Evropského parlamentu, pan Hans-Gert Petering. Opravdu um, nedočkavě očekáváme, pane ministře, uh, vaše uh, úvahy a zprávy o mírovém procesu a o vztazích s Palestinou, uh, protože vy vedete vyjednávání s Palestinou. Tak. E, došlo k několika různým událostem v této oblasti. Palestinský e, prezident Mahmud Abbas, který vedl vyjednávání, e, velice vyvážené, v této složité fázi vztahu se rozhodl, že nebude opětovně kandidovat při dalších volbách a nevíme, kdy se ty další volby budou konat. Těší nás prohlášení moratoria ohledně osidlování území ze strany Izraele. Nicméně toto eh, pozitivní očekávání je schlazeno tím, že to bude jen časově omezená eh, časově omezené moratorium a je z toho vyňat východní Jeruzalém. Vznikly dva suverénní státy, a je třeba konflikty mezi nimi vyřešit. A to samozřejmě je také součástí kompetencí naše, našich vztahů e, s Blízkým východem a e, Unie pro Středomoří. Vaše země spolu předsedá Unii pro Středomoří. A to je další důvod, proč vás požádat, pane ministře, abyste uvedl několik Eh, poznámek také o mnohostranných vztazích na Blízkém východě. Bez eh, dalšího vyčkávání vám tedy předám slovo. Máte čas k dispozici, jaký si budete přát, ale čím víc eh, tedy budeme hovořit my, tak tím méně budou mít příležitost k otázkám kolegové a méně budete mít příležitosti k odpovědi. Thank you. Thank you, president. Děkuji, pane předsedo. Je to skutečně skvělá příležitost, že mám možnost eh, po 12 nebo v rozmezí dvou měsíců dvakrát eh, přijet a pohovořit s vámi. Moje, eh, nebo pohovořit o tom, jak Egypt má v úmyslu rozvíjet a udržovat vztahy s Evropskou unii a s Evropským parlamentem. Já musím říci, ano, já pocházím z regionu, který bych neoznačil jako eh, region mm, jaksi tr- trpící eh, problémy, nicméně řekl bych, že to je region, který se snaží čelit a překonávat své problémy. Jak jste eh, zdůraznil eh, problém Blízkého východu, konfliktu arabsko-izraelského konfliktu. To je třeba jeden z aspektů, které tý trápí naš, náš region. Ale je tu taky otázka státu, jako je třeba Sudán který je v také velmi eh, problematické situaci a v velmi citlivém období, potom Afri, země afrického rohu eh, se všemi problémy, které to znamená, Somálsko, eh, piráctví a hrozby plynoucí z tohoto regionu. Potom máme Unii pro středomoří, která byla nastartovaná v Paříži v červenci 2008 a potom vlastně od té doby stagnovala Přestože e, odvětvová ministerská setkání se konají, nicméně postrádáme e, sekretariát, který by jaksi oživoval e, realizaci toho všeho, na čem se, jsme se dohodli nebo na čem se dohodneme. Tedy je to region, který je velmi důležitý pro stabilitu sta- eh, světa, neboť 60 veškeré energie ve světě pochází eh, z této části eh, světa, z zálivu a z arabského poloostrova. A máme další problém, který ohrožuje záliv, a to je Eh, rostoucí napětí mezi Iránem a západními zeměmi, já bych ani neřekl západními zeměmi, ale v podstatě eh, stálými členy eh, Rady bezpečnosti plus Německa. Čili máme region, který mm, vyžaduje velkou pozornost region, který touží po rozvoji, po spojení se zbytkem světa, ale současně eh, má určitá omezení eh, spojená s problémy, které eh, vlastně lidé tohoto regionu mají. A já jsem připraven odpovědět na otázky, které kolegové a přátelé budou chtít položit ať už se jedná o e, palestinský dialog, palestinsko-izraelská jednání nebo problematiku Sudánu, e, Unii pro středomoří, tedy cokoliv si myslíte, že bych měl e, říci nebo objasnit, tak já jsem k tomu připraven. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane ministře. A nyní dávám slovo paní Marize Matias, která zastupuje předsedu delegace Mac Mašreku. Prosím. Antes de mais, estou aqui em substituição, como foi Já eh, tady zastupuji eh, předsedu delegace, který je nyní v Lisabonu eh, a velice vám děkuji, pane ministře, za vaše slova a za váš úvod Eh, z vašeho úvodu je zcela jasné, že je mm, potřeba samozřejmě eh, situaci analyzovat z hlediska politických a ekonomických výzev, které jsou velice intenzivní v regionu. Relace mezi Evropským parlamentem a egyptskými orgány Eh, které jak si udržujeme prostřednictvím eh, delegace pro Mašrek. Dochází k eh, výměně delegací z Evropského parlamentu ve vaší zemi a, a naopak nedávno došlo ke schůzce v Káhyře a v Alexandrii a toto všechno mě vede k tomu, že Eh, lidé na tomto zasedání mají možnost se seznámit s těmi závěry. Já nevím, jestli teď je zrovna eh, vhodná chvíle hovořit o podrobnostech všech plánů, které máme v rámci eh, plánů o kontaktech s egyptskými eh, úřady, ale kdokoliv by měl eh, nějaký konkrétní dotaz týkající se eh, aktivit tedy našeho výboru, tak jsem připravena toto zodpovědět a rozhodně můžeme vést delší, hlubší dialog na toto téma. Grazie, kolega. Děkuji vám, paní kolegyně. Zahájíme tedy diskuzi o slovo žádali. Jako první kolega Salafranka. Prosím, Omezte se na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás, pane ministře. Chci vám velmi poděkovat za vaši návštěvu a také za to, že, že nám tedy dnes věnujete čas a že si s námi můžete dnes popovídat. Jsem rád, že se hovořilo také o našich častých kontaktech, také o vašem setkání s panem Petrlingem. Evropská unie je také prvním nebo největším hospodářským partnerem eh, vaší země. Eh, já si myslím, že eh, role vaší země v regionálním konfliktu je velmi důležitá a já bych proto rád věděl, co si myslíte o implikace nové americké administrativy v tomto konfliktu. Hovořili jsme o tom v naší skupině ve Štrasburgu s panem Petrlingem. Jak vy vnímáte eh, konflikt na středním eh, východě? A co si myslíte, že jsou hlavní překážky mírového vyjednávání? Rád bych také věděl, jaké eh, existují perspektivy Eh, v palestinském konfliktu i přes ty složitosti, které známe. A eh, rád bych také věděl, jakým způsobem ovlivňuje hospodářská krize vývoj vaší země a jak se také, eh, jak vypadá vaše současná spolupráce s Mezinárodním trestním soudem. Děkuji vám, pane Salafranko, i za to, že jste respektovala řečnický čas. Kolega Obiols, dvě minuty, prosím. Signor ministro, eh, Pane ministře, vy jste hovořil o Unii se středozemí, se středozemím. Vy jste hovořil také o určitém zablokování situace, o určité stagnaci. A já bych eh, rád, aby vy jste věděl, že my jsme trošičku zmatení a vzbuzuje to v nás určité obavy, když sledujeme současnou situaci. Protože projekt středozemní unie, kterému vy předsedáte s francouzským eh, prezidentem, tak my jsme si mysleli, že půjde o daleko konkrétnější unii, o daleko konkrétnější spolupráci mezi Evropou a zeměmi eh, středozemí. Nicméně to tak vypadá, že ta struktura je daleko zranitelnější eh, v souvislosti s izraelsko-palestinsko-arabským konfliktem. Eh, je to zranitelnost, která jde proti eh, tomu, co jsme zažili v době barcelonského procesu, který eh, byl schopen trošičku eh, vyrovnat ten konflikt. Vaši kolegové byli v Istanbulu, také se odehrála různá setkání na ministerské úrovni ale eh, závěrem docházíme k tomu, že potřebujeme nějaký nový impuls a také trošičku eh, vyjasnit současnou situaci. Jak vy vnímáte tu současnou situaci? Eh, co vy si myslíte o vztahu mezi vývojem Unie pro středozemí a současnými konflikty jak vnímáte tu stagnaci, o které jsem hovořil. Eh, co si myslíte, nebo jakým způsobem bychom mohli přispět k lepšímu a efektivnějšímu vyřešení tohoto konfliktu a lepší spolupráci s Uní pro středozemí? Děkuji, pane Obiolsi. Slovo má kolegyně Nejc. Dvě minuty. Monsieur le président, merci beaucoup, monsieur le ministre. Pane předsedo, děkuji, pane ministře, pane velvyslanče, dámy a pánové, já budu stručná. Chtěla bych se zmínit o palestinské krizi a o tom, že na jedné straně eh, je eh, palestinská samozpráva na západním břehu Jordánu a na druhé straně Hamas v Gaze. A víme, že Egypt dělá, co může pro to, aby přispěl k jakému si možná mm, usmíření je silné slovo, ale porozumění mezi těmito dvěma celky a chci se zeptat, jak vy vidíte perspektivu nějakého řešení, nebo se domníváte, že naopak oba ty palestinské tábory, mohly se tak vyjádřit, e, se zatvr, zatvrzují ve svých e, postojích a brání tak jakémukoliv pokroku eh, a v řešení konfliktu mezi Palestinci a Izraelci. A možná eh, časem, jak si cynicky bych řekla, jako kdo z toho má užitek, jestliže eh, organizace pro svobození Palestiny na straně jedné a Eh, nebo, a Hamas na straně druhé se nedokáží nějak minimálně dohodnout. Děkuji vám, paní Nejc. Jako další má slovo kolega Puerta, dvě minuty. Puerta. Ehm, muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor... Ehm, Děkuji vám, jmenuji se Puertaš. Děkuji vám, pane předsedo, také děkuji panu ministru zahraničních věcí. Mám několik stručných dotazů, především v Egyptě. Nedávný výsledek ohledně Egypta. Ve Švýcarsku byla nedávno zakázána výstavba minaretů. Jak vy se na to díváte? koptská eh, komunita v Egyptě má nějaké obavy? Co, co si o tom myslíte vy? Eh, konflikt mezi Izraelci a Palestinci, vyjednávání je tedy zablokováno. Evropská unie v současné době nevede žádnou vlastní iniciativu zaměřenou na návrat k jednacímu stolu. Egypt je privilegovaným partnerem Evropské unie. A proto se vás chci zeptat. Učinil Egypt něco pro politické řešení na základě jasných principů zaměřených na řešení tohoto konfliktu? Co tedy vykonal Egypt ve vztazích s Evropskou unii, aby Evropská unie mohla hrát jasnější úlohu a došlo se k vyřešení problému. Děkuji. Děkuji, pane Portaši. Slovo má kolega Peterin, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Je mi opravdovým potěšením být ve stejné místnosti s panem ministrem. My moc dobře víme, co všechno dělá Egypt pro vyřešení tohoto eh, velmi komplikovaného konfliktu. My víme, že Egypt má vůli tento konflikt vyřešit a my si toho velmi vážíme. Co se týče Palestiny, eh, my tu teď máme naše hosty a já vím, že spousta z nás to nechce uznat, ale bezpečnost Izraele je ohrožena a když posloucháme ministerského předsedu Iránu, který popírá holokaust, anebo vůbec eh, pochybuje o existenci Izraele, tak je jasné, že my odpovídáme odporem. Ale já chci říci také, že stejným způsobem je nepřijatelné, aby Izrael dál eh, budoval nová obydlí na palestinském území a myslím si, že opravdu nastala chvíle, aby se OSN začala více v této situaci situaci angažovat, protože je velmi důležité, abychom zajistili ne pouze bezpečnost Izraele, ale také bezpečnost palestinců a palestinského území. A já bych se tedy vás rád zeptal, zdali si nemyslíte, eh, že nastala ta správná chvíle, aby se OSN opět začala zabývat otázkou budování nových izraelských území na pales- eh, obydlí na palestinském území. Děkuji. Na dvě minuty má slovo Munic. Eh, děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane ministře, za vaši přítomnost. Eh, já nebudu opakovat obavy, které zmiňovali mý moji kolegové v souvislosti s Unii pro středozemí. Já jsem se vás chtěla zeptat na něco jiného. Egypt vyjádřil svůj zájem o hlubší spolupráci s Evropskou unii v oblastech jako výzkum, vývoj, eh, hospodářská výměna. A já bych ráda věděla, zdali eh, toto je skutečný pokrok, zdali vůbec existuje možnost nějaké rozšířené spolupráce s Evropskou unii. Něco jako to, o čem jsme hovořili v souvislosti s Marokem. Děkuji. Děkuji vám, paní Munic. Slovo má kolegyně Vajkol, dvě minuty. Grazie, prezidente. Eh, spoštovaný gospod minister, eh, neenot... Děkuji, pane předsedo. Nás seveda skrbí. Eh, nedostatek jednoty u, nedostatek jednoty u eh, palestinců eh, v nás vzbuzuje také starosti. Vy jste měl příležitost se zblízka zabývat tímto problémem. Nedostatek jednoty Nicméně představuje Eh, závažný problém. Mě by zajímalo, pane ministře, jakou úlohu přikládáte Evropské unii a též Evropskému parlamentu, který je posílen vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. Jakou úlohu nám připisujete v budoucím mírovém procesu? O čem teď eh, současně hovoří Egypt a Izrael ohledně mírového procesu? Děkuji vám, pane Weigl, a slovo má kolega Kelam dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Pane ministře, eh, oceňuji úlohu eh, Egypta. Eh, snaží se stabilizovat Středomoří. Také bych chtěl přivítat závazek a úsilí egyptské diplomacie která se zaměřuje na tak dalekosáhlé cíle, jako být prostředníkem v izraelsko-palestinském konfliktu. Ve všech nás zbuzuje situace v Gáze obavy. Egypt má alespoň jeden přechod na gázských hranicích, který byl zavřen. A pokud se pletu, eh, opravte mě, byl zavřen po několik let eh, jak může Egypt eh, zlepšit humanitární situace v Gaze a izolaci eh, Gazy od zbytku světa? Děkuji, pane kolega Kelame. Slovo má kolega Rouček, dvě minuty. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, chci se vás eh, otázat na Afghánistán. Americký prezident má záhy eh, navýšit možná počet amerických vojáků, též Britové eh, budou poslat větší počet vojáků o 500. Eh, co vy se podle vašeho názoru domníváte, že by se mělo učinit ze strany Evropské unie pro Afghánistán a Pakistán? Máme tedy navýšit naši vojenskou účast na místě, abychom vyřešili problém. Máme dostatečnou střednědobou strategii či Ehm, koncovou strategii. Eh, jak vy se díváte na situaci? Děkuji vám, pane Roučku. Slovo má kolegyně Parvanova, dvě minuty. Thank you, Mr. President. Uh, Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane ministře. Chtěla bych položit dvě otázky. Eh, jedna se týká Iránu pravidelně se stává, že lodě naložené iránskými zbraněmi jsou posílané Hezbollahu. A před několika týdny iránský velvyslanec tyto informace popřel, říkal, že to není pravda, takže bych eh, nás zajímal váš názor na tyto informace. A druhá otázka se týká nedávného eh, oznámení Eh, iránských představitelů, že mají v úmyslu otevřít pět dalších jaderných eh, zařízení. Grazie, onorevole. La parola... Děkuji vám. Paní kolegyně, slovo má pan kolega Gualtieri. Děkuji vám, pane předsedo. Pane ministře, vy jste se zmínil také o africkém rohu, Somálsku, tedy regionu, kde Evropská unie se snaží eh, působit prostřednictvím mise Atalanty. Evropský eh, parlament podpořil toto úsilí a zdůraznil potřebu zabývat se též eh, hlubokými kořeny pirátství. Plánuje se mise Evropské bezpečnostní obrany politiky, a já bych chtěl od vás vědět, eh, jak se domníváte, že postupuje eh, proces Djibouti a eh, jak může Africká unie nejen podpořit přechodnou vládu, ale také posílit celkový postoj regionu k somálské situaci. Děkuji vám, pane Gualtieri, jako poslední v tomto kole otázek. Kolega Takula. Dvě minuty. Kiitoksia puheenjohtaja. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych se otázat pana ministra na následující. Egypt má velice důležitou úlohu ve vyjednávání o mír na Blízkém východě. Už jsme o tom eh, hodně hodně slyšeli. Já jsem se setkal eh, s mnoha eh, osobami. Co Egypt učinil, aby přiměl Hamas eh, k osvobození izraelského vojáka, který je dlouho držen v zajetí? To by také pomohlo k řešení situace na Blízkém východě. A já vás proto žádám, abyste takto stanovil příklad jako Egypt dalším zemím. Děkuji vám, pane Takulo předám slovo panu ministrovi, který bude mít um, mnoho otázek ke zodpovězení a předávám mu tedy slovo. Má čas k dispozici, jaký si bude přát. Děkuji vám, pane předsedo. Jsou toto všechny otázky, na které mám odpovědět, protože pokud jsou všechny, pak mi bude potěšením eh, na ně odpovídat do půlnoci, jestli souhlasíte. Takže já bych začal první otázkou. Co si myslíme ve vztahu k nové americké administrativě eh, v souvislosti s probíhajícími eh, jednáními. Já bych řekl, že americká administrativa eh, projevuje mm, dobrou vůli něco dělat. A to se projevilo hned první den eh, po eh, jmenování, po zvolení tedy mm, a, a nástupu nového prezidenta do Bílého domu, kdy eh, tedy jmenoval senátora George Michele jako zvláštního představitele. A tedy mm, tento senátor pravidelně dojíždí, ale nám se zdá, že se americká administrativa zaměřila na snahu eh, ten eh, dosáhnout určitého porozumění mezi Amerikou a Izraelem a s tím, že vyzývá eh, Izrael k plnému ukončení výstavby osad a za to, že by arabské země, které dnes nemají oficiální vztahy s Izraelem, že by začali tedy budovat eh, vztahy, relace s Izraelem nebo minimálně začali přijímat nějaké kroky vůči normalizaci vztahů s Izraelem. Pozice Egypta je, že toto, jak si způsob, tento způsob e, řešení problému, no budíš, my vás v tom podporujeme, pomůžeme vám, pomůžeme vám, nicméně stanovisko Egypta eh, bylo vždy jaksi soustřeďme se na cíl, eh, tedy jak eh, Spojené státy, Evropská unie, Ruská federace a OSN, jak vy všichni můžete dosáhnout toho, jak si vyřešení Eh, otázky osad a podobně. A potom se můžeme soustředit na otázku hranic eh, palestinského státu. A to znamená, eh, dohodněme se potom tedy na, na těch hranicích. V posledních měsících probíhaly diskuse o tom, že Izrael by opustil území, která byla okupovaná v roce 67, ale tato území by byl, měla být stejně velká jako území, která byla obsazena v červnu 67. To, to je 600, 6 1200 čtverečních kilometrů A na základě toho by Izrael dovolil eh, palestincům jak si recipročně ovládat stejný rozsah území. Ale bez ohledu na to, co je uvnitř hranic na izraelské straně, jsou to i, Izraelci a na a palestinské straně Palestinci. To je tak nejjednodušší způsob přistupování k tomu problému. Teď existuje prohlášení eh, izraelského premiéra, který říká, že Izrael je připraven aplikovat moratorium na západním břehu. A bohužel ale západní břeh nazval Judea a Samaří. A jakmile řeknete, že je to Judea a Samaří, tak vlastně neuznáváte, že je to palestinské území. A to se domníváme, že je velice nebezpečný přístup. Čili my Eh, on měl říct, my přestaneme stavět osady na západním břehu, protože to je území, které bude vráceno palestincům. Jakmile tomu říkáte uh, Judea a Samaří, tak jak jako chcete chcete jak, jakoby dávat palestincům své vlastní území a to vlastně není vaše území. Druhá věc, kterou jsme zaznamenali, izraelský premiér řekl, že Jeruzalém je suverénním hlavním městem Izraele a Izrael anektoval východní Jeruzalém v roce 67 a o tom, že se jednat nebude. Pokud by palestinci akceptovali Eh, jednání na tomto základě pak jak si se střílí do vlastní nohy, protože eh, eh, východní Jeruzalém je, jak si by vlastně tímto nechali Izraelcům a to žádný Arab nemůže akceptovat, protože tam jsou svatostanky křesťanů, muslimů, židů a podobně a proto to, to není možné. Takže dnes jsme v zablokované situaci. Mírový proces neběží, ne, nedochází k mírovému úsilí a všechno stagnuje. Můžete se zeptat, jak z toho ven? Já, jakožto minister zahraničí Egypta, říkám, že podle mého názoru cesta ven je tedy jedna možnost, že hlavní síly, hlavní mocnosti Evropská unie, Amerika a Rusko se dohodnou, že parametry úrovnání budou eh, přijaty eh, a, a eh, radou bezpečnosti já neříkám vynucené řešení, nikdo neříká vynucené řešení, ale lidé říkají, že pojďme se dohodnout, stanovit parametry e, urovnání, dohodnout se, že palestinský stát bude e, ústaven, že ten palestinský stát e, bude mít jaksi sousedící území, že nebude rozdělen mezi regiony, kde eh, jako nebude odděleno to území uprostřed eh, Izraelem a velikost palestinského území má odpovídat tomu území, které bylo obsazeno v roce 67 a eh, to, to tak, aby byla zajištěna bezpečnost Izraele, aby tedy nový palestinský stát nepředstavoval hrozbu pro Izrael přes eh, řeku Jordán. Eh, takže pokud by došlo k dohodě na určitých parametrech urovnání, pak bychom řekli oběma stranám, jak Izraelcům, tak Palestincům, pojďte, pojďte se dohodnout na těchto parametrech, které my vám předkládáme, protože vám se nedaří dohodnout se mezi sebou. Já bych to navrhoval tady takto. Někdo tady zmínil Eh, výstavbu osad a, a potřebu tedy, aby Rada bezpečnosti a nebo valné shromáždění revidovali eh, tedy eh, mírový proces. Bohužel Libie, která je členem Rady bezpečnosti až do konce prosince tohoto roku, v posledních deseti dnech v Radě bezpečnosti e, se snažila předložit návrh rezoluce e, před Radu bezpečnosti a volala po pozastavení výstavby e, osad na palestinském území, jenom pozastavení tedy výstavby osad na palestinském území. Protože když se bude pokračovat osidlování, pak palestincům nezbyde, eh, jak si kde si vytvořit svůj stát. A oni nedostali ani devět hlasů, takže se rozhodli tento návrh rezoluce nepředložit. Čili pokud nebudeme jak si vážně usilovat o zastavení výstavby osad, pak v určitém momentu možnost existence řešení dvou států zanikne. Máme tři možnosti, myslím. Pro, my všichni, vy, my všichni. Stávající běh situace znamená eh, vyjednat urovnání mezi Izraelci a Palestínci eh, na eh, základě stávajících předpokladů, ale pak existují ještě dvě možnosti buď e, to povede k násilí, válce, terorismu, e, sebevražedným útokům a velmi e, tomu, tomu velmi smutnému příběhu, který posledních 15 let vidíme, to znamená krev, zabíjení a prostě to je, to je řešení, které nikdo neakceptuje. A druhé zbývající řešení druhá alternativa. A, a přitom ta, eh, jak si to násilí a válka, to je eh, hrozbou nejenom pro nás, pro eh, Jordánsko, Syrii a, a, a podobně, ale i pro Evropu, protože středozemní moře a, a středomořský region, to, to, je, to je všechno, všechno strašně blízko. Takže zbývá pouze pak, pak zbývá a je zase další alternativa, jeden stát pro dva národy. Ale akceptuje to e, e, Izrael nebo Palestina v tuto chvíli nikoli. Takže my dnes všichni chceme vyvíjet tlak na Izrael, a, e, aby přestali stavět osady a umožnili palestincům jednat s nimi nikoli eh, o eh, perspektivách Judei a Samaří, ale o eh, západním břehu. Já tomu neříkám proces mírový, protože kdyby to byl mírový proces, tak to nikdy neskončí. Já jsem se účastnil jednoho zasedání v roce 1991, když jsem byl asistentem ministra Egypta a tehdejší egyptský ministr zahraničí řekl eh, eh, Izaku Šamírovi, tehdejšímu premiérovi, mm, kdy, kdy chtěl jak se aktivizovat ten proces a říkal mu, poslyšte, já půjdu jednat s palestínci a oni deset, deset let jednám s palestínci a na nic nepřistoupí. Problémy se budou zvětšovat a zhoršovat jak si čím dál víc, když nebudeme jednat hned. Takže eh, v, vy jako Evropa k tomu máte co říct, protože Evropa je blízko, Evropa má potenciál, Evropa má dnes i tu, tu vznikající jednotu v, eh, v, a, a váš parlament může prosadit eh, svoji, svoji vůli Čili to je tedy k mírovému procesu. Co se palestinců týče, my se maximálně snažíme je mm, přivést k jednání. My jsme navrhli určitou dohodu, která by umožnila oběma stranám Hamas a Fatah, aby spolupracovali až do e, konání voleb. V okamžiku, kdy se budou konat volby, ten, kdo vyhraje, vytvoří vládu. A bude se pokračovat. Rozdělení palestínců škodí eh, vyhlídkám na mír a škodí jednotě eh, palestinského národního hnutí a slouží to jedině zájmům Izraele. Pokud jsou palestinci rozděleni, Izraelci vyhrají. To je zcela přirozené. A cenu za to nezaplatí jenom palestinci nebo Izraelci, ale všichni. My všichni za to zaplatíme. Palestinská samozpráva podepsala ten dokument, který my jsme připravili, ale Hamas to odmítnul podepsat předložili nějaké výhrady. My chceme snad v brzké době eh, přijmout zase nové eh, novou iniciativu, abychom je znovu jaksi dostali k jednacímu stolu a doufáme, že se nám je podaří přemluvit, aby to podepsali. Klíčové je, že 24. ledna žádný palestinský orgán už nebude legální, protože parlament, parlamentu skončí mandát, parlament už bude ilegální, eh, prezidentovi skončí mandát a všechny instituce eh, budou vlastně eh, po termínu. A pokud palestinský prezident ne, nepřistoupí k činu a neřekne, dobře, tak vydáme prezidentský dekret z vlastní pravomoci pod, na základě palestinské ústavy, on může třeba všem prodloužit mandát až do uh, dosažení dohody. Je to možné? Já se domnívám, že ano, že to by mohlo nastat a jsem přesvědčen, že my všichni podpoříme asi v tomto, protože v případě nejednotnosti je to, je to neštěstí. To je tedy, co se týče palestinsko-palestinských vztahů. Pak vím, že tady zazněla řada otázek týkající se je, uh, Unie pro Středomoří. Unie, Unie pro Středomoří No, vlastně nestagnovala, ale jedno zasedání ministrů se nekonalo, jinak ostatní eh, schůze a jednání se konaly, ať už se jednalo o životní prostředí, vodu, technologii a tak dále, ta ostatní zasedání se konala. Ale to, co stagnovalo, je složení sekretariátu. Když nemáte sekretariáta generálního tajemníka, pak nemáte šanci implementovat všechny projekty a tam je šest hlavních projektů, na něž se máme soustředit. V Paříži v neděli jsem se sešel s francouzským a španělským ministrem zahraničí. Španělsko je příští předsednickou zemí a Francie spolu předsedá té iniciativě. A já si myslím, že to, o čem jsme hovořili, mě vede k přesvědčení, a zatím jaksi nemohu jít dál, ale na základě toho si myslím, že v rozmezí týdnů maximálně nastartujeme tedy ten sekretariát a dosáhneme plné dohody na tom, jak bude jednat, že se šesti, se šesti eh, na, náměstky generálního tajemníka. To je tedy, co se týče Unie pro středomoří. Já si nemyslím, že eh, konflikt eh, palestinců a Izraelců by měl vliv na tu iniciativu. Je to proto, že ta iniciativa je daleko více zaměřená na projekty, které mají sloužit Středomoří, to znamená Evropě i Jižnímu Středomoří a nesoustředí se na politické záležitosti. Politické otázky jsou navíc, ty by pomohly Eh, prorazit třeba. Ale jakmile budeme mít sekretariát, budeme mít i palestinského eh, náměstka generálního tajemníka a izraelského náměstka generálního tajemníka. A oba budou každé ráno sedět u stolu eh, s generálním tajemníkem a s ostatními kolegy, aby usnadnili chod celé té iniciativy. Pak tady zazněla otázka týkající se Egypta a ekonomické krize, jak to ovlivnilo naše hospodářství. Naše hospodářství až do roku 2008 rostlo tempem 7,2-7,3 desetiny procenta a měli jsme plánovali jsme 8% růstu na rok 2009 a pocitili jsme, že to, co nás vlastně omezuje, je pouze ehm, nedostatečná disponibilita železnice a, a dálnic. Měli, pokud bychom měli dostatek e, železniční a, a dálniční infrastruktury, pak e, přístravy a, a, a Eh, letiště by stačily. Čili naším eh, tím úzkým profilem jsou dálnice a železnice a my eh, máme velice ambiciozní plány v tomto směru. A to jsme měli připravené, pak přišla ekonomická krize a bohužel došlo k poklesu o 4 procenta, 4,4% v tomto roce, a, nebo tedy růstu na 4%. A někdo by řekl, že růst 4% je dobrý, ale dobře, jde o to, odkud, z čeho vycházíme. Takže doufáme, že dosáhneme, nebo jestliže doufáme, že dosáhneme 8% růstu a klesne na 4%, je to, je to samozřejmě horší. To je k eh, našemu hospodářství. Další otázka se týkala eh, minaretů ve Švýcarsku. Je to smutné, A bude to mít vliv na způsob, jakým lidé na sebe dívají v naší části Středomoří. Proč? Je to proto, že v posledních 10-15 letech jsme hovořili o dialogu civilizací, o dialogu náboženství, o, o alianci civilizací mezi Španělskem a Tureckem a, a myšlenky, které prezentoval generální tajemník OSN. Účastnili jsme se diskusí v Alexandrijské knihovně a v nadace Analind se touto problematikou zabývala. A najednou eh, jak si eh, muslimská komunita, jak si ve Švýcarsku ji takto dostane takový políček do tváře. A já najednou čtu, jak někteří lidé v evropských eh, zemích se snaží to, tento e, příklad následovat a, a, a snaží se jaksi postupovat stejným způsobem. Pokud by to mělo nastat, bylo by to minimálně smutné. A, a ukázalo by to také na skutečnost, že některé společnosti nejsou dostatečně otevřené a do, nejenom to, že některé společnosti budou eh, radit a, a, a něco a říkat a pak to sami nebudou aplikovat. Čili je potřeba tomu věnovat velikou pozornost. To, to je to nejmenší, co k tomu mohu říci. Jak to ovlivňuje egyptské kopty, to teda asi nijak. Kdokoliv navštíví Egypt, uvidí koptské kostely a my si nemyslíme, že by koptské společenství v eh, Egyptě bylo menšinou. Menšiny eh, často mývají třeba jinou národnost, ale, ale koptové jsou egyptiané. Oni sami se považují za egyptštější než zbytek Egypta, protože oni tady byli od jak živa. Hmm, čili na ně to nemá žádný vliv, oni jsou egyptiani a my je mm, jak si eh, bráníme, oni eh, vykonávají funkce v, v diplomatickém sboru, učí na univerzitách. Eh, já nemám pocit, že by s tím byl nějaký problém s, tou, s touto komunitou. Povýšení vztahu mezi Egyptem a Evropské, o Evropskou unii. Na tom pracujeme, existuje výbor, který tedy vzniknul ve spolupráci Egypta a Evropské komise a, a který jedná o možnosti rozšířeného statutu. Eh, existuje bude se jednat asociační rada někdy eh, kolem 26. 27. dubna eh, na mm, této asociační radě bude řeč o dosaženém pokroku a já doufám, že tehdy dojde k udělení rozšířeného statusu. Evropská unie je velmi důležitá pro naši zemi. Naším největším obchodním partnerem je Evropská unie. A současně si myslím, že význam Egypta um, každý uznává. Já vám ani ne, nemusím připomínat, že my v Egyptě jsme byli součástí římské říše ještě dříve, než mnoho, mnoho Evropanů eh, se připojilo do této říše nebo do Evropské unie. My jsme měli obchodní výměnu s Řeckem, eh, Římem, eh, Kyprem, Maltou. S těmito zeměmi ještě ještě dřív a mnoho našich slov pochází z italštiny nebo z řečtiny. Čili vztahy mezi Egyptem a Evropou a státy Evropské unie, č, členy Evropské unie e, ve Středomoří jsou vztahy, e, které jaksi nemají, nemají, neznají mezí. E, Pak tady zazněla velmi zajímavá otázka o Afganistánu. Je to velmi těžké odpovědět na tuto otázku, ale musím. Musím na ní také odpovědět. Problém Afganistánu nelze vyřešit silou. Síla je jednou z komponent, ale je potřeba se soustředit na politické sociální a ekonomické nástroje. Jestliže se zvolí vojenské řešení, pak vlastně to věčně zůstane zablokované a násilí jenom poroste. A Afgánce nelze uh, podrobit silou, protože oni pohlíží na cizince jako nepřátelé a pokud budou cizinci na jejich území, eh, tak budou prostě bojovat. Čili co by se mělo udělat, je, že pokud by se měla, pokud by se měla zvýšit vojenská přítomnost, pak jenom na velmi krátkou dobu do okamžiku, kdy utvoř, se utvoří místní afgánské eh, ozbrojené jednotky, které dostanou zemi pod kontrolu. A ne celou zemi, protože i za krále nebo i za republiky před eh, eh, intervencí Sovětského svazu ta země byla těžko kontrolovatelná. Takže dosáhnete určité dohody s jednotlivými silami, které tam působí v terénu. A říkám, jednotlivými silami se všemi je třeba dosáhnout dohody v terénu a, a současně pracovat na budování ekonomiky země a současně se snažit omezit financování těch subjektů, které eh, bojují proti centrální moci. A pak, eh, jak si bych se snažil dostat pod kontrolu obchodování s drogami, protože obchodování s drogami pomáhá některým jaksi skupinám, které by tam neměly být. Čili ekonomická řešení, politická, sociální, vojenské prostředky, Eh, tu práci nedotáhnout do konce. Je to muslimská společnost. Buďte opatrní, protože kdokoliv zabije muslima v Afganistánu, tak je o tom slyšet až v Maroku. Eh, a rakety jak si nerozlišují a e, když zabijí toho či onoho velitele, tak e, mezi tím ale dojde k zabití deseti rodin a oni, na to, oni to nezapomenou a oni jak si, si vás zase najdou. Takže ono je opravdu potřeba dávat veliký pozor. E, my jsme měli podobnou zkušenost v Jemenu v roce 62, mezi rokem 62 a 68. Bylo to velmi nákladné, velmi nákladná zkušenost. Eh, eh, tam vojsko a tak dále. Je, ono je napřed potřeba té společnosti porozumět dříve, než se jak se do něčeho pustíte. Pak tady zbývají ještě tři otázky. Šalit, izraelský voják Šalit. My pracujeme na balíčku. Izraelci musí přijmout závaz, závazek. Izraelci se rozhodli, že budou, že zaplatí za šalíta tisícovkou palestinských vězňů. Z 12 tisíc ve vězení. Nikdo neví, nezná ani jména těch 12 tisíc. Čili když, jestliže vy uvažujete o jednom vojákovi, ano, jistě, je to jeden život, který se má bránit, ale 12 tisíc palestinců e, žije v e, izraelských vězeních a to je třeba taky uznat. A, jak, a to znamená, věnujeme-li eh, pozornost jedním, je třeba věnovat pozornost i druhým. Pracujeme na dohodě, Izraelci vždy udělají jeden krok dopředu a dva kroky dozadu. Takže oni souhlasí s tím, že pustí tisíc vězňů, ale eh, dohadují se o jménech. Jestli tenhle má krev na rukou a tamhle ten má já nevím co na rukou, o to se nedá takhle dělat. Prostě musí se to říct takhle, chcete tisíc lidí, dejte mi jména a tady, tady je máte a, a skoncujeme s tím. Protože konec konců stejně budou žít v Gaze a na západním břehu. A když je jednou v noci budete chtít zase zatknout, no tak je prostě zase zatknete. Takže jako proč eh, tady to divadlo kolem toho? To je k Šalítovi. Dále pak otázka Iránu. Vy vidíte třeba, že eh, Izraelci zadrželi jednu, dvě lodě na, eh, na volné moři, vzali je iránské lodě, vzali je do Haify a vyložili z nich nějaký náklad, který možná byl, možná nebyl, protože tam nebyl žádný nezávislý pozorovatel. Ale pokud takový náklad propluje suezkým průplavem, my budeme mít námitky a, a, a země, která používá kanál, e, Suezký kanál, nemá právo posílat e, Suezkým průplavem e, ilegální náklad nebo, nebo falešné e, dokumenty. Jestliže nám řeknou, že to je loď e, s obilím, tak to má být loď s obilím. E, a nemají to být kaťuši. Ale nicméně, eh, jak si pěstujeme si vlastní dovednost, jak vidět do kontejnerů. Ale není možné, eh, jak si eh, stovky lodí brát do přístavu na kontrolu. To je velice nákladné, Eh, trvá to spoustu času, eh, zdržuje to a naše přístavy by pak eh, nejenom, že by se jim jak si loďařské společnosti vyhýbaly našim přístavům, ale navíc by to bylo velice nákladné. Ten. Naše stanovisko na to na ta nová zařízení na obohacování uranu. Myslím, že naši iránští bratři se rozlobili a proto říkají věci, které nejsou, nemusí být nutně implementovány. Nemyslím, že potřebovali deset zařízení na obohacování uranu. Prosím, eh, teď bedlivě Poslouchejte, my musíme trvat na tom, že země mají mít právo na mírové využití jaderné energie. Země se musí chovat tak, aby vyvolávaly důvěru. Ale právo země využívat k mírovým cílům jadernou energii na základě eh, dohody je v pořádku. Tam nic neporušujeme. Pokud země je přichycena při tom, že se dopouští nelegálních činností a je e, součástí těch zemí, které podepsaly dohodu, má se držet e, pravidel, tak to je jiná věc. Ale země mají právo toto využívat. Za druhé, v naší části světa se snažíme vybudovat oblast bez jaderných zbraní. Je tu jedna země, a to Izrael v tomto regionu, která není členem eh, tohoto eh, režimu bezjaderných zbraní. A my žádáme, aby se k mm, této smlouvě o nešíření připojil. Ale aby také se připojil eh, k vytvoření této oblasti bezjaderných zbraní. Aby to podporoval. Bez tohoto postupu pokud tak nebude učiněno, tak je ohrožena celá oblast Středomoří. Nemyslete si, že Řecko nebo Kypr nebudou z toho mít důsledky. Myslím tedy, že úplně nejlepší je vyhlásit takovouto oblast a jít za Iránci a za Izraelci a říct jim, Podívejte se, toto je vůle mezinárodního společenství. A oba dva, tedy Izrael, se musí vzdát um, těchto jaderných možností a Irán musí ujistit zbytek světa, že se nesnaží uh,